Well, ladies and gentlemen, shall we wait a minute or two before... Dámy a pánové, možná bychom mohli ještě minutku nebo dvě počkat, až se k nám připojí také členové našeho výboru. Eh, takže začneme. odpolední část našeho dnešního zasedání. Dnes nás čeká slyšení o zahraničních investicích, přechodná ustanovení a budoucí evropská mezinárodní investiční eh, politika. Eh, teď eh, Tady dochází k určitým změnám v důsledku Lisabonské smlouvy. Se z tohoto nástroje stává, tedy eh, tento nástroj spadá do výlučné kompetence Evropské unie. Evropský parlament prostřednictvím svých výborů je tedy spolu zákonodárcem a vaše schválení bude nutné dříve, než Eh, tato například dohoda o budoucích investicích mezi EU a třetími zeměmi bude schválena. Eh, takže my máme na starosti dvě nadcházející zprávy z toho eh, investičního balíčku, konkrétně je to Karl Schlitter a jeho zpráva o návrh přechodních ustanovení mimořád, tedy ta e, přechodná ustanovení a potom ta budoucí e, evropská investiční politika. Je tady celá řada důležitých témat pro nás, a to jak z politického, tak z právního hlediska. Takže jsme se rozhodli, že si že uspořádáme eh, slyšení na toto téma a eh, já mám tu čest vám představit eh, naše vzácné hosty. Prvním z nich je pan Steven Woolcock, který je profesorem na London School of Economics. Mimochodem, já jsem tam v 70. letech studoval. Zaměřuje se na mezinárodní obchod, mezinárodní ekonomii a diplomacii. Pan Woolcock vedl také projekt pro eh, FBI, který si zadal náš parlament. Eh, dalším naším hostem je paní Natalí eh, Bernasconi Osterwalder, hm, advokátka Mezinárodního institutu pro Eh, trvale udržitelný rozvoj se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku. A dále tady uvítáme Kristiana Tietje, profesora evropského eh, práva a mezinárodního hospodářského práva, ředitele eh, instituce hospodářského práva, který učí na právnické fakultě na univerzitě Martina Lutera ve Hale v Wittenbergu v Německu. A posledním řečníkem bude pan Adrian van der Hoeven, který je ředitelem oddělení pro mezinárodní vztahy Business Europe. Jak, si, jak jste si jistě povšimli, jsou to všechno velmi vzácní eh, hosté. Komisi tady zastupuje eh, pan Pietro Čone, který eh, vede který tedy pracuje na generálním ředitelství pro obchod, takže bez dalšího odkladu bych přešel k prezentacím našich hostů. Prosím všechny hosty, aby respektovali Eh, časový limit 10 minut, tak aby nám vyzbyl čas ještě na eh, otázky a diskusy. Takže v tom pořadí, které jsem již zmínil, předávám slovo panu doktoru Vulkokovi. Takže pana Vulkoka zde vítám. Jsme velmi rádi, že si budeme moci vyslechnout váš příspěvek, takže pane profesore, máte slovo. Děkuji. Eh, cílem eh, té studie a vlastně důvod, proč jsem tady, je, abych předestřel eh, ty hlavní klíčové body, které, o kterých bude potom výbor diskutovat. Eh, zejména zahrnutí těch přímých zahraničních investic do, výlučných, do výlučné kompetence Evropské unie je eh, jaksi výhodné jednak pro přístup evropských firm na globální trhy a zároveň se tím zvětší vliv Evropské unie do té oblasti, která vlastně formuje globalizaci. Až do posud Evropská unie zatím nemohla nějak přímo ovlivňovat ta investiční pravidla, která stanovovaly buď členské země EU, nebo potom jednotlivé země eh, toto měly ošetřeno prostřednictvím bilaterálních smluv, které uzavíraly se třetími zeměmi. definice přímých zahraničních investic ve smlouvě není příliš podrobná, takže tady je prostor pro různé výklady eh, tohoto pojmu. Eh, s největší pravděpodobností eh, se ty dohody většinou budou týkat nějakých smíšených kompetencí, takže jeden možný přístup by byl, aby tedy komise toto vyjednávala tu dohodu tak, jak tomu bylo v minulosti. Ale jsou tady některé klíčové rozdíly, kterým se budu věnovat právě v souvislosti s investicemi. Komise eh, hledá mandát, aby mohla investice zahrnout eh, do eh, těch dohod o volném obchodu. Eh, studie se zaměřuje na eh, dosah těch evropských politik, takže se to týká eh, jak se těch partnerů, kteří budou vyjednávat s Evropskou unii a zároveň se tedy studie drží těch kritérií, která byla stanovena a v souladu se stávající politikou Evropské unie, o kterých také hovořil komisař pan de Guchte dnes dopoledne. Z toho také vyplývá ten tržní potenciál, předvídatelnost investičního prostředí a konečně ti Eh, potenciální eh, partneři k vyjednávání zhruba souhlasí s těmito kritérii. Pokud jde o Čínu, Indii a Rusko, bychom se zaměřili na eh, jak se srozumitelné investiční dohody v případě Kanady, Singapuru a Malajzie. Tady je jaksi ta laťka jinde a jde o to zahrnout eh, ty investice do těch jednání o eh, té dohodě o volném obchodu, která už jsou v běhu. Pokud jde o eh, ty, ehm, tyto zahrnout investice do těchto dohod o volném obchodu je pro obě smluvní strany výhodné, Jednou z klíčových otázek v té debatě je, jaké standardy ochrany by měly být poskytnuty, by měly být zakotveny v těch evropských smlouvách o investicích. A tady jsou vlastně dvě velké kapitoly, když to trošku zjednoduším. Možnosti jsou následující. Buď můžeme zvolit jaksi široký standard ochrany, to znamená, můžeme se tedy přidržet těch eh, smluv, které uzavírá většina členských států. To je dobré v tom smyslu, že eh, se takto, jak se zajistí vysoká míra ochrany evropských investic, ale ponechávají tam prostor pro jaksi, výklad eh, arbitrážních soudů nebo jiných orgánu A druhou možností by bylo přiklonit se k nějakému jaksi striktnějšímu výkladu toho, co e, toto znamená, tím, kdyby ty standardy ochrany byly tedy přesněji definovány, tam by tedy byl ponechán menší prostor pro interpretaci třeba soudů, arbitrážních soudů a podobně. A takto by se zvýšila jaksi veřejná e, kontrola a kontrola tedy mezinárodního práva nad těmito nástroji. Takže eh, jenom ještě pár důležitých bodů. Většina dohod se klade za cíl zajistit nediskriminační přístup. Pak je ještě otázka, zdali by tyto dohody měly ošetřit také otázku přístupu na trh pokud jde o o to, zdali by tam měl být stanoven pouze tento požadavek, nebo zdali bychom měli skutečně stanovit eh, nějaký, mm, jaksi nějaká kritéria a nějaké eh, exaktní eh, hodnocení tohoto národního zacházení. Další klíčovou otázkou je tedy spravedlivý a férový eh, přístup. Eh, tady opět otázka stojí tak, že se musíme ptát, zdali ta dohoda eh, toto pouze obecně stanoví, nebo zdali tam zvolíte nějaké Eh, jaksi nějaká přesnější kritéria, například právo na spravedlivý proces a tak dále. Další eh, důležitou otázku je, eh, o, jaké formy nepřímého vyvlastnění bychom tady měli usilovat, o jakou definici tady zvolit. Když se podíváte na mm, ta výběrová řízení nebo na ty tendry, dívali jsme se na těch posledních asi 15 tendrů a v, zhruba v polovině, eh, v polovině případů eh, tam byla zahrnuta definice nepřímého vyvlastnění, ale v některých tomu tak nebylo. Například Itálie měla zmínku o nepřímém vyvlastnění pouze v jednom případě, v jedné smlouvě. Eh, další kontroverzní téma, které se týká investičního práva, je otázka arbitráží. Tady na tomto slajdu vidíte některé eh, důležité body, které se eh, týkají eh, investic. Kdybychom tuto otázku nezahrnuli, tak by to znamenalo, že každá evropská dohoda o investicích by byla daleko slabší, než jsou ty současné jaksi bilaterální dohody evropských států další důležitá otázka je, jakou míru transparentnosti bychom měli eh, zajistit v tom arbitrážním řízení, jak eh, se budou řešit eh, různé nároky a také rozdílné výklady různých třeba arbitrážních tribunálů a jak se bude řešit případné odvolání proti arbitrážnímu rozhodnutí. Některé eh, eh, investiční dohody, ne tedy evropské, takovou, eh, taková ustanovení obsahují. Pokud jde o přechodná Eh, ustanovení, to znamená eh, ustanovení, která nám um, um, umožní překlenout eh, tu dobu od okamžiku, kde jsme teď, až do postupného tedy zavedení té evropské investiční politiky. Tady musíme nějak zajistit právní jistotu a tady vyvstávají některé dost spletité právní otázky, které určitě vyvstanou v nadcházející disku, diskusi. Komise navrhuje um, obecné, jaksi uh, obecné uh, povolení těch eh, stávajících uh, investičních smluv a zároveň tímto by došlo k oslabení právní jistoty, zejména možnost odejmout jaksi povolení Eh, těchto dohod, zejména podle článku 5.1c. Pro takové případy, kdy eh, přístup toho eh, jednotlivého státu nějakým způsobem brání prosazení eh, evropské politiky. Pokud třeba Evropská unie eh, usiluje o dosažení dohody s Čínou a určitý členský stát má uzavřenou bilaterální dohodu o investicích s Čínou, tak tady vystává otázka, jak tu otázku řešit. Takže eh, ty možnosti, mm, jak překonat tedy to přechodné období, je buď tedy Eh, odmítnout tu regulaci s tím, že poskytuje příliš velké pravomoce Evropské komisi. Na druhou stranu to by si zřejmě vyžádalo mnoho času pro jaksi řešení různých sporů a také by tím eh, určitě nebyla eh, posílená právní jistota. Potom je možné pozměnit eh, dokument prostřednictvím pozměňovacích eh, návrhů. Nicméně takto by členské státy měly možnost zablokovat postup Evropské unie. Takže tady je otázka nalezení nějaké rozumné rovnováhy mezi Eh, těmito přístupy. Eh, druhá věc by byla rozhodnout, eh, řídit se jaksi podle rozhodovací praxe, nebo nalézt rozhodovací praxi, která by zajistila, že všechny strany mohou být spokojeny s tím, že politika mm, odpovídá celkovým zájmům Evropské unie. Takže můžeme dospět k závěru, že že jaksi efektivní politika se zakládá na vzájemné důvěře a e, nelze ji jak se zajistit pouze nějakým konkrétním e, právním aktem nebo e, textem. A legislativní rámec by měl právě tuto atmosféru vzájemné důvěry posílit. Děkuji. Děkuji, pane profesore, za vaši prezentaci a nyní se přesuneme k našemu druhému řečníkovi, kterým je paní eh, Natalí eh, Bernasconi Ostevalder. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ve své stručné prezentaci bych se chtěla zaměřit na otázku ochrany investic. Tím míním vlastně ten prvek mezinárodních investičních dohod, který je následný. Napřed se podíváme na trendy v oblasti mm, ochrany investic a řešení sporů a uvidíme, že Evropa jako eh, i jiné části světa již čelí řadě arbitráží ohledně investičních eh, smluv. Dále budeme identifikovat hlavní výzvy, které se objevují v rychle se vyvíjející oblasti ochrany investic a proskoumáme problémy, které vyvstaly eh, v souvislosti s hlavními problémy a na základě zkušeností jiných zemí, jako například Spojených států nebo Kanady, budeme identifikovat způsoby, jak lze některé z těchto problémů řešit v evropském textu. Jak všichni víme, Evropská unie již měla kompetence eh, vyjednávat o investičních otázkách ještě před vstupem v platnost Lisabonské eh, smlouvy a mm, dokonce mohla eh, a vyjednala mm, různé nástroje liberalizace investic. Což, co neudělala EU, je takzvaná dodatečná nebo následná ochrana investic. Tato věc zůstává v rukou členských států a oni této kompetence využili rozsáhlým způsobem a vyjednali 1200 bilaterálních investičních dohod. Většina evropských bilaterálních investičních smluv vlastně odpovídá stejnému vzorci, pokud jde o povinnosti investorů a tak dále. A také je tam požadavek, aby hostitelská země zajistila záruky ochrany investic, například doložku o přednostním zacházení a tak dále. Také je hostitelský stát požadován, aby kompenz, vykompenzoval zahraničního investora v případě vyvlastnění, aby zajistil rovné nakládání a svobodný pohyb kapitálu. A toto jsou typické součásti dohod, které jsou ale obvykle velmi váhně formulovány a tudíž investoři v hostitelských státech mají možnost e, již předvídat vývoj a ten nepřesný eh, jazyk vedl k tomu, že investiční soudy mnohdy dospěly ke zcela rozličnému výkladu povinností. Nejvýraznějším jevem eh, těchto dohod je mechanismus eh, řešení sporů. Tím se tyto smlouvy liší od jiných. Totiž eh, investoři mají možnost žalovat hostitelský stát před arbitrážním soudem, pokud se domnívají, že došlo k porušení Eh, smlouvy. Investoři tady mohou napadnout celou řadu vládních eh, opatření cestou arbitráže pokud jde o trendy. Před 15 lety, jak tady vidíme, byl, byla investiční nebo arbitráž pro investory téměř neznámou věcí. Začalo to až v roce 1990 a 1994 dohodou NAFTA severní, v Severní Americe, kdy investoři budou moci používat tohoto mechanismu. První případ v rámci NAFTY byl zaměřen proti Kanadě. Šlo o kanadský zákon, který zakazoval dovoz určitého přídavného prvku benzínu, který byl již v Americe zakázán asi v polovině států. Výsledkem arbitráže která e, e, učinila Kanada tři věci zaplatila odškodné tomu žalobci eh, za ztrátu zisku, dále odvolala eh, příslušnou eh, legislativu o zdraví, ochraně zdraví a za třetí konstatovala, že ta látka nepředstavovala ehm, ehm, riziko pro zdraví. Dále došlo k 66 případům arbitráže Eh, vůči třem eh, zemím USA, Mexiku a ještě třetí. A tady byly napadeny různé aspekty týkající se chemikálí, pesticidů, změny daňových zákonů, eh, odpadní hospodářství a tak dále. Na grafu vidíme že kapitola 11 nafty byla milníkem pro strmý nárůst sporů eh, vyvolaných investory, ale eh, tyto soudní spory nebyly omezeny pouze na eh, dohodu nafta. Tady vidíme globální trend. Máme asi 30 až 40 nových arbitráží ročně, zahajovaných ročně. A když to srovnáváme s případy, které jsou před Mezinárodním Evropským, soud, pardon, Evropským soudním obchodním dvorem nebo VTO, tak je to skutečně zarážející. Tady vidíme počet známých případů arbitráží vůči investičním eh, dohodám. Eh, the number of cases. Takže to je pouze eh, počet známých případů. Ani Evropa nezůstala ušetřena tohoto trendu. Členské státy EU jsou stále cíly zahraničních investorů v rámci bilaterálních investičních smluv, které podepsali a jak vidíte, počet případů nebo žalob vůči členským státům narůstá. Lze očekávat jejich další zvýšení. Koncem roku 2009 více než 70 známých případů mm, ze strany investorů bylo zahájeno nebo podáno v podobě žalob vůči ženským státům. Jestliže má Evropa nebo bude mít Evropa mechanismy urovnávání sporů například se zeměmi Mercosuru, Čínou a tak dále, tak by i tyto země určitě používaly nebo budou používat těchto možností k řešení obchodních sporů nebo sporů týkajících se investic. Tady vidíme to tež v jiném formátu. Jestliže se podíváme eh, z nového úhlu pohledu na za legislativu a politiku upravující investice v EU, tak můžeme konstatovat několik věcí. Za prvé, investice rychle narůstají, mnohem rychleji než jiná oblast eh, mezinárodního práva. Za druhé, členské státy EU nezůstaly imunní a byly cílem 62 známých žalob v této oblasti. A nyní máme již desetiletou zkušenost, ale ne ve víc, s arbitráží investorů. A během tohoto období bylo zaznamenáno mnoho pochybení, eh, pokud jde o procedurální právo a právo investiční a vzhledem k tomu, že Evropská unie vytváří svou vlastní legislativu v této oblasti, je, myslím, na čase řešit problémy, o kterých nyní na základě těchto zkušeností víme. Jestliže uvažujeme o budoucím přístupu EU k ochraně investic a jestliže bereme v potaz tento popsaný trend, tak se musíme odklonit od postkoloniálního myšlení 19. století, protože tehdy evropské státy se snažily chránit své investice v rozvojových zemí před vyvlastněním a to bylo mnohdy jednosměrné, ale náš svět je dnes mnohem komplikovanější a jak jsme již slyšeli ze studie LS, e a také od eh, červencového sdělení komise Evropská pardon, Evropa chce dobíjet nové trhy a také přitahovat další investice ze zahraničí. To znamená, že tato legislativa je velmi důležitá. Stejně tak jako mechanizmy eh, řešení sporu. Jako příjemce investic musí Evropa mít na paměti, že by mohla nakonec skončit tak, že bude obhajovat celou řadu zákonů nařízení před tribunály a proto jazyk a rozsah budoucích evropských investičních smluv budou muset být utvořeny nebo uspůsobeny těmto trendům. Když Spojené státy a Kanada si uvědomili, že by se mohli stát terči těchto výzev, tak poměrně rychle učinili určité interpretace a vydali nové modely investičních smluv, které byly mnohem konkrétnější co do formulace a také z hlediska definice eh, procesu eh, řešení sporů. Takže eh, jsou odlišné od toho, co se používá v EU, pokud jde o, Evrop, o tyto bilaterální investiční smlouvy v Evropě. Jsou mnohem konkrétnější. Eh, Vzhledem k nedostatku času, myslím, že je nutno říci, že musíme opět získat kontrolu nad věcí a potřebujeme více kontroly a předvídatelnosti. Už nemůžeme dále žít s těmito nepředvídatelnými zákony, které mohou být implementovány prostřednictvím řešení sporu. Bohužel nemám čas na podrobnosti, ale vše je uvedeno ve studii společnosti LSI takže te, nezabrousím do dalších podrobností, ale chci pouze říct několik málo slov o arbitrážním procesu jako takovém. Je to nejvýraznější črta investičních smluv a poskytuje soukromé straně právo napadnout svrchované akty. Tady jde o delegování vlastně práv e, soudu soukromé straně. Evropská unie ví, že potřebuje ochranu investic e, zahnout do smluv. A jestli tak učiní, tak prosím, ty tři důležité věci jsou transparentnost, ale to komise již uznala, že je primární a také je nutno zajistit, aby eh, členové arbitráže eh, byli objektivní, nestranní. Nyní tomu tak není, protože podléhají různým pravidlům. A za třetí musíme brát v potaz skutečnost, že zatím není možnost odvoláno, odvolání, protože faktické a právní chyby nelze opravit nebo napravit. Na eh, tomto místě skončím a odkáží na sdělení komise a ostatní eh, ustanovení v tomto ohledu, protože mluví za sebe. Jestliže to má být implementováno, tak musíme skutečně sledovat, eh, jak, jak to bude prováděno. Slova samotná nestačí. Děkuji. Děkuji. Možná budete mít ještě příležitost vyjádřit se k věci v průběhu diskuse v rámci odpovědi na otázky, které vám budou mm, pokládány. Děkuji a nyní si vyslechneme pana profesora Kristiana Tytieho z Univerzity v Hale. Ähm, Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ve svém příspěvku bych se rád soustředil na dvě témata. Za prvé základy mezinárodní ochrany investorů a e, rozhodčích soudů v této oblasti. Ve druhé části se e, budu i věnovat e, sdělení komise ze 7. července. Ochrana mezinárodních investorů mezinárodním právem není žádnou novinkou. Naopak z historického hlediska e, nesouvisí s koloniální perspektivou, s imperialismem. Zcela naopak začátky tohoto práva sahají do 14. 15. století do období Han- Hanzy. Dnes je uzavřeno více než 2700 bilaterálních investičních smluv a jde především o podporu zahraničních investic. Je to dáno tím, že eh, zahraniční investice jsou Eh, závislé na dobrém politickém poměru mezi domovskou a hostitelskou zemí a kromě toho podniky eh, podmiňují zahraniční investice vždycky právní jistotou. Zahraniční investice, jak známo, trvají eh, zhruba 10 až 20 let, což je dáno amortizací a návratností. To znamená, že pokud má investor jistotu po dobu 10-20 let, rozhodne se tu investici učinit. A právě k tomu slouží eh, smlouvy o ochraně investic a jejich podpoře. Že v tomto případě jde o smlouvy v rámci mezinárodního práva, má jednoduchý důvod. Eh, pouze v rámci mezinárodního práva můžete státu zabránit v tom, aby jednal své volně, protože jinak může daný stát měnit svoje vnitrostátní právo. Eh, proto nabízí jednoduché smlouvy mezi investorem a hostitelskou zemí pouze malou ochranu. Takováto smlouva nebrání státu v tom, aby změnil svoje vnitrostátní právo, to znamená, že daná smlouva o investicích už nebude mít žádnou hodnotu. Například v roce 1959 eh, tomu tak bylo. Tehdy byly uzavřeny první bilaterální smlouvy o investicích. Díky nim je možno požadovat po státu náhradu škody, nicméně eh, musíme konstatovat, že pouze nadnárodní podniky mají takovou ekonomickou moc, aby takovéto smlouvy se státy vyjednaly. BIT chrání zájmy ekonomických subjektů, ale také malých a středních podniků. To platí také pro doložky o rozhodném soudu. Tyto doložky poskytují investorům právo vznášet žaloby. Ochrana investorů tedy podléhá mm, postupu pro řešení sporů a není tu žádný prostor pro politickou voli. Protože tu není alternativa e, Mezinárodního soudu, e, je potřeba řešit rozhodný soud ad hoc. BIT tedy představují ústřední prvek v systému garancí investic, které jsou v mnoha evropských státech poskytovány. Tyto, tento centrální prvek e, podpory zahraničního obchodu ovšem existuje pouze tehdy, pokud e, je uzavřena BIT s cílovou zemí. Bylo tu řečeno, že e, rozhodnutí rozhodčího soudu nepřipouští žádnou, žádný prostor pro eh, politickou svévoli. Já ale musím říci, že ty smlouvy BIT, které byly uzavřeny v rámci Evropské unie, neum, neřeší přístup na trhu. Stát se může rozhodnout, jestli daného investora na svůj trh pustí nebo ne. Uh, BIT tedy poskytují státům svobodu, aby určitého investora na svůj trh nepustili, pokud například eh, nesplňuje určité požadavky. To znamená, že jeho vstup na trh mohou podmínit splněním určitých požadavků v oblasti lidských práv nebo ekologie. Je potřeba, aby tu byla rovnováha mezi eh, veřejnými zájmy a zájmy investora. Pokud vezmeme jako příklad životní prostředí, které tu už bylo zmíněno, pokud se podíváme na praxi kolem dohody nafta, tak zjistíme, že tu existují pouze dva případy, kdy stát v souvislosti s ekologickými opatřeními byl odsouzen k náhradě škody. Jsou to případy Metoklet a SD Myers. Eh, tady se jednalo o eh, očkodnění, tak jak je to v článku 1 prvního dodatečného protokolu o, k úmluvě eh, o lidských právech a ve druhém případě se jednalo o čistě protekcionistické opatření, které nemělo žádný vztah k ekologii. Ve všech ostatních procesech, které jsou známy z nedávné doby, eh, uznávají rozhodné arbitrážní soudy legitimní státní zájmy, například v oblasti životního prostředí. Rád bych odkázal na eh, rozhodnutí z 2. srpna roku 2010 v případu Chemtura Corporation proti Kanadě, které se, který se týkal eh, regulace pesticidů. Tady byly veškeré žaloby investora zamítnuty a Žalobce, to znamená investor, byl odsouzen k tomu, aby zaplatil procesní náklady a také náklady na advokáty ve výši 2,8 milionů. A můžeme tedy říci, že mezinárodní ochrana investic je e, právně vyváženým nástrojem a že sehrává důležitou ekonomickou roli při zvyšování e, e, ekonomického blahobytu. Tím se dostávám k druhému bodu, který chci zmínit. Kompetence EU po smlouvě z Lisabonu. Návrh nařízení, e, který máme před sebou, je podle mého názoru právně přesvědčivý. Nicméně z právního hlediska musíme kritizovat skutečnost, že tu není dostatečně diferencováno mezi za prvé dopady přechodu kompetencí na Evropskou unii v důsledku uzavření Lisabonské smlouvy. Za druhé, e, konkrétním jednáním členských států po 1. prosinci roku 2009, pokud jde o uzavřené BIT a konečně za třetí neslučitelností jednotlivých ustanovení BIT s právem Unie. K tomu ještě řeknu něco konkrétního. Nejprve je potřeba konstatovat, že přechod kompetencí ze členských států na Evropskou unii musíme Eh, vidět izolovaně. A pokud se na něj podíváme izolovaně, tak musíme říci, že to nemá žádné právní dopady na BIT. BIT tím zůstávají nedotčeny. Z hlediska eh, práva Unie eh, jsou to i nadále platné dohody. K tomu budu citovat závěr nejvyššího státního zástupce Ticáno, který řekl, že kompetence společenství v oblastech, které jsou řešeny dohodami členských států, eh, nemůže vést k tomu, že tyto dohody budou neslučitelné s předpisy a základy o, zásadami o rozdělení kompetencí. Eh, tam šlo o dohodu Open Sky. Tím tedy nevzniká případ podle článku 2 odstavec 1 smlouvy o fungování Evropské unie. Členské státy nepotřebují povolení Evropské unie k proto, aby e, smlouvy i nadále platily. Proto musíme škrtnout kapitolu 2 e, návrhu nařízení. Eh, musíme dát jasně najevo, že BIT členských států zůstávají Lisabonskou smlouvou nedotčeny. Znám jeden aktuální případ, kdy třetí stát eh, odmítl eh, evropskému investorovi základní právní garance s tím, že bilaterální investiční dohoda po smlouvě Lisabonské již neplatí, respektive, že není účinná. Tento případ ukazuje, jaké obrovské ekonomické škody způsobuje současná právní nejistota. Za druhé, e, Povolení potřebují členské státy pouze tehdy, pokud se například snaží e, bilaterální investiční dohody prodloužit, anebo pokud dojde k arbitráži. V této souvislosti bychom mohli například zmínit to, že by se komise stala součástí delegace eh, v dané arbitráži. Za třetí je nesporné, že v případě rozporu jednotlivých ustanovení eh, bilaterální investiční dohody eh, s právem Unie členský stát musí tento rozpor odstranit. Takto to konstatoval Evropský soudní dvůr. Tato právní situace, kterou jsem právě naznačil, musíme musí být nahlížena velmi eh, podrobně, diferencovaně. V podstatě to odpovídá starým smlouvám o přátelství a obchodu, které jsou eh, také prodlužovány pouze tehdy, pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy neodporují právu Unie. Ale nikdy nejde o smlouvu jako takovou. E, na závěr bych se ještě rád vyjádřil k budoucnosti evropské investiční politiky. Zdá se, že komise vychází z toho, že nezávisle na pojmu nezahraničních přímých investic e, se Unie bude v budoucnu přikládat k samostatným dohodám. Já tady odkazuji na článek 207 odstavec 6 smlouvy o fungování Evropské unie. Na základě eh, širokého, široké oblasti použití se tyto dohody budou týkat i oblastí, které, se, eh, které zatím nejsou eh, upraveny ve smyslu principu omezeného zmocnění. To znamená, že koherentní a smysluplná evropská investiční politika bude vždycky záviset také na konkrétních členských státech a bude to možné pouze na základě smíšených slov. Děkuji. Thank you, Indit. Um... Děkuji. A nyní se dostáváme k poslednímu řečníkovi, kterým je pan Van den Hoven z Business Europe. Mm, děkuji, pane předsedo a vážení členové tohoto výboru. Velmi si cením vašeho pozvání. Na rozdíl od svých před, předřečníků nejsem praktikující právník, ale s mnoha právníky jsem o tomto tématu hovořil. Nevím, jestli je to výhoda nebo ne, ale každopádně radši se držte peněženku během té debaty. Eh, to je samozřejmě velice důležité téma pro Business Euro, protože investiční dohody jsou velmi velmi důležité, protože nějak ošetřují možnost investovat v jinak uzavřeném prostředí, eh, v zemích, kde eh, je často eh, určitá právní nejistota. Ehm, Evropská unie je velkým zahraničním investorem a proto je velmi důležité pro Evropskou unii, eh, jak se tuto svobodu eh, investiční a ochranu investic eh, podporovat. Mm, Zahraniční investice jsou jedním z hlavních jaksi, motorů eh, evropské ekonomiky a proto je pro nás důležité, abychom v budoucnosti mohli překonávat různé bariéry. Eh, tato politika je také samozřejmě důležitá pro různé další eh, cíle EU, například bezpečnost dodávek energií a surovin a podobně. To všechno si žádá právní stabilitu, pokud v budoucnosti budeme chtít například eh, investovat do velkých projektů v budoucnosti jako South Stream, Nabucco eh, nebo různých projektů v eh, Africe a podobně. Budeme potřebovat takové, takovéto právní akty nebo takovýto právní rámec. Tyto projekty jsou dlouhodobé, jejich návratnost je obvykle mezi 10 a 20 lety. Obvykle se uzavírají speciální dohody o partnerství soukromého a veřejného sektoru. Samozřejmě toto všecko souvisí také s ochranou duševního vlastnictví, ochranou různých technologických projektů, protože mnohdy naši eh, obchodní partneři porušují Eh, tato pravidla, protože se snaží kopírovat evropské technologie a Evropská unie by měla proti tomu jednat. A konečně eh, s evropskými podniky se často nenakládá jaksi rovně s těmi velkými a s těmi malými podniky. v těchto zemích mnohdy eh, není právo vymáháno tak, jak jsme zvyklí tady v Evropě. Takže teď se podíváme na ten celkový eh, rámec. Eh, to evropské uspořádání se změnilo po Lisabonské smlouvě. My hm, jaksi podporujeme tu integraci do obecné obchodní politiky, protože si myslíme, že by bylo vhodné aby panovala tady stejná pravidla pro ty podniky v Evropské unii bez ohledu na jejich původ a e, myslíme si, že to povede k tomu, aby Evropská unie vyjednávala ambicioznější dohody se svými obchodními partnery právě v oblasti investic. Mm. E, je velmi dobré, že se tomu věnujete i tady s použitím té studie vypracované na London School of Economics. Pokud jde o ten návrh nařízení, Business Europe je eh, jaksi nakloněn tomuto uspořádání, eh, protože často ty investice až do posud eh, byly ošetřeny prostřednictví bilaterálních investičních dohod. Pokud jde o grandfathering, tak si tady klademe jednu otázku. Potřebovali bychom více informací o tom, jak ty takzvané revizní doložky fungují v praxi, tak abychom se, jak se ujistili o tom, že eh, tímto nebudou nijak ohroženi investoři, kteří už právě vedou nějaké sporné řízení s třetími zeměmi. Chceme, aby se Evropská eh, unie inspirovala těmi bilaterálními eh, dohodami, které uzavíraly jednotlivé členské státy EU se třetími zeměmi, takže nechtěli bychom začít eh, úplně na zelené louce, takže v tom se trošku eh, odlišujeme, ale každopádně jsme otevřeni diskusy. Pokud jde o ty bilaterální investiční dohody v souvislosti s přesunem kapitálu, to má samozřejmě významné dopady na hm, politiku Evropské unie, zejména ve vztahu k takovým zemím, jako je třeba Irán a podobně, ale samozřejmě eh, přesun kapitálu je naprosto eh, klíčový a to je velký problém třeba pro naše firmy, které se teď stahují z Iráku. Pokud jde o tu otázku empowermentu, tady si myslíme, eh, že budeme muset ještě počkat na to, jak to bude fungovat v praxi. Teď velmi stručně k té budoucí investiční politice Evropské unie. Myslíme si, že to nadcházející sdělení Evropské komise zdůrazňuje eh, důležité aspekty eh, pro eh, evropské podniky. Opírá se zejména o stávající praxi Evropské unie, která se inspiruje tou umluvou GATS a měli bychom být ještě jaksi ambicioznější, pokud je o průmysl a služby. Eh, pokud jde o ochranu investic, byli bychom rádi, aby Evropská unie eh, ještě blíže eh, prostudovala stávající praxe členských států s těmi bilaterálními investičními dohodami, jejich jaksi zkušenost s těmito nástroji. Samozřejmě nám jde o eh, ochranu proti ehm, vyvlastnění, eh, ochranu duševního vlastnictví eh, a tak dále, protože si myslíme, že to všechno je nutné k tomu, aby byli dobře chráněni evropští investoři v zemích, kde právo nefunguje tak dobře jako v Evropské unii. Také bych se rád vyjádřil k té Eh, studii eh, London School of Economy, která je výborná, ale připadá mi eh, trošku matoucí. Totiž nemělo by se, neměl by se zaměňovat přístup na trh a ochrana investic. Například země, která má například bohaté přírodní zdroje, tak často vyjímá právě tyto přírodní zdroje z Eh, působnosti těchto eh, dohod, ale nebylo by možné například vyjmout ochranu investic tohoto sektoru. Tak, aby se investoři mohli zapojit například do eh, ropných projektů, které se vyžadují hm, značné investice, také zahraniční investice. Takže toto je třeba odlišit. Vím, že se také vedly diskuse o o jaksi tom negativním eh, dopadu těch mm, bilaterálních investičních eh, dohod na ehm, eh, jaksi veřejné mínění v souvislosti s ochranou pracovního práva a různých sociálních norem, ale s tímto nesouhlasíme. To naše zkušenosti neukazují. Mnoho rozhodnutí jasně podporuje eh, jaksi právo členských států přijímat podobné jaksi úpravy a podobné normy. Evropská unie je také eh, jedním z největším eh, příjemců zahraničních investic a na a zároveň eh, zde dochází i k velkému objemu výběru daní a podobně. Eh, eh, velmi často velmi často některé země, které eh, jak se eh, neaplikují eh, právo čestným způsobem, právě často využívají různé, různá ustanovení o ochraně životního prostředí nebo zdraví k tomu, aby vlastně přistoupili k vyvlastnění nebo aby se zhostili našich technologií. Když se také podíváte na navázání Eh, těchto eh, eh, dohod s těmi doporučeními, která zde byla zmíněna. Myslíme si, že by asi nebylo vhodné je zapracovat do těch nadcházejících investičních dohod. Podle nás nepůsobí velké problémy jejich uplatnění u evropských firm, protože evropské firmy je běžně tato doporučení do praxe uvádějí. Tady v jednotlivých členských státech existují dobře fungující a efektivní mechanismy, například mechanismy OECD. Ovšem různé rozvojové země, Čína, Rusko a podobně tato doporučení dodržovat nemusí a my bychom byli raději, kdyby ta evropská strategie, jak si, mm, eh, kdyby Evropská unie přiměla tyto země k tomu, aby se zavázaly tato doporučení také dodržovat, aby na globálním trhu platila stejná pravidla pro všechny. A konečně eh, arbitráže a řešení tedy sporů. Je důležité, aby ta dohoda byla vymahatelná tím eh, nedáváme těm podnikům žádná dodatečná eh, práva. Eh, samozřejmě ehm, někdy tyto mechanismy jsou poměrně nákladné, zejména pro malé a střední podniky. Tady by těm malým a středním podnikům mělo být umožněno získat výhodnější pojištění například prostřednictvím Evropské rozvojové banky. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, děkuji za tyto čtyři prezentace našich právních a ekonomických expertů a také zástupce asociace Business Europe. Posuňme se nyní dál k diskusi k členům výboru a začneme s pravodají k oběma materiálům a sice to je Karl Schlitter ze Zelených, který je zpravodaj pro přechodná, přechodné nařízení, nařízení o přechodném období a Katalin eh, která je zpravodajkou pro budoucí investiční politiku k sdělení komise. Karl Schlitter, prosím, můžete začít eh, svými připomínkami a otázkami. Děkuji. Máte slovo. Takže děkuji vám všem za prezentace a samozřejmě děkuji panu Volkokovi za zprávu. Bude to pro nás skutečně užitečné. Ta zpráva bude pro nás užitečná a prospěšná pro naši práci. Když ji ale čtu, tak mm, mi vyvstávají na mysli některé otázky. Například na straně 63 se zmiňujete o tom, že cílem jednání EU by mělo být alespoň dosáhnout standardy um, bilaterálních investičních uh, smluv členských států. Ale jaké standardy máte na mysli? Jsou to navýšená ochrana vůči nepřímému vyvlastnění, anebo spíš naopak, aby byla možnost vyvlastnění, je-li to zapotřebí, je to nutnost dodat určité nebo doplnit tam určité ochranné doložky, nebo naopak. Vím, že vy jste tam vysvětloval důsledky a následky, ale mnohdy nezaujímáte stanovisko. Možná, že to nepovažujete za svou povinnost, ale e, ještě jednou bych chtěl vědět, co se skrývá za touto formulací. A pak ještě příklad e, politických obcí. Uvádíte tam jeden takový příklad jak reagovat na návrh nařízení o grandfatheringu. Tady jsem si napsal ty otázky, abych na ně nezapomněl. Za prvé, Lisabonská smlouva neumožňuje zachování status současného stavu. Je to můj názor i váš. Dále potřebné politiky bilaterálních investičních um, smluv musí dojít k rovnováze mezi invis, pardon, institucemi a tak dále. Já souhlasím, že Lisabonská smlouva nedovoluje, neumožňuje zachování současného stavu, není tam už prostor a proto máme nařízení eh, o grandfatheringu dále. jak zabránit, je-li tomu tak, jak zabránit členským státům, aby bojkotovali eh, novou evropskou politiku v tomto ohledu. Jsou ty nástroje, které máme dostačující, pokud ne, co je nutno změnit. A já souhlasím, že v reformě politiky bilaterálních investičních eh, smluv, ještě než budeme mít společnou eh, politiku nebo zprávu Kadira Arifa. Bude to trvat dlouho, ovšem. Takže chceme-li dospět ke změně v dohledné době, musíme opět mm, obnovit jednání o bilaterálních investičních dohodách anebo je změnit. Jaké politické obce spatřujete? V dokumentu komise je možnost je stáhnout, zrušit, spochybňovat nové, ale pokud jde o ty staré, opětovné jednání nebo opětovné sjednání, totiž moje kritika eh, návrhu nařízení spočívá v tom, že v článku, myslím 6 nebo 5, 6, 6 je stažení nebo zrušení a pak pět. Mm, e, jsou to právnické záležitosti, je-li to v rozporu se smlouvou a právem, tak je to jasné, ale pak je tady poslední bod a sice představuje to překážku k implementace evropských politik ve vztahu k investicím. Ale pak myslím, že to nestačí. Máme ještě další politické cíle a jaký bude mít důsledek, když doplníme k tomu ještě další věci, například když máme politický cíl udržitelného rozvoje. Myslím, že pouze Belgie to používá, ale jaký bude mít toto dopad na staré bilaterální investiční smlouvy a jak přímě členské státy, aby to sjednali nově, kdyby se takovéto kritérium do článku 5 a 6 dostalo a jaký dopad by to mělo podle vás? A pak právní nejistota, to je tež zajímavé. I Business Europe se o tom e, zmínil. Právní nejistota. Já si myslím, že to není jednoznačná věc, e, protože vzhledem k tomu, že tyto e, dokumenty už nejsou právní v důsledku Lisabonu, je to, jsou to směrnice podřízené smlouvě a tudíž také nezaručují právní jistotu, protože mohou být spochybněny před soudem. Takže toto může eh, znamenat, že tam nebude klauzule sunset a tak dále. Otázka právní jistoty, respektive právní nejistoty. Já si myslím, že možnost jejího zvýšení je stanovit kritéria, kdy jsou vlastně ty dohody právně závazné a pak, aby komise učinila přehodnocení. This, this agreement is... Pak to můžete zhodnotit a zjistit, zda je to v souladu s pravidly, směrnicí a smlouvou. Pak se budu cítit bezpečný. Ale když to bude nekonečná doložka sunset, anebo když vypustíme kapitolu 2, tak to, myslím, zprostředkovává falešný dojem o právní jistotě, protože někdo to může přece jenom napadnout před Evropským soudním dvorem. Eh, takže jak jí máte komentář na tento můj názor dlouhý, zdlouhavý? A nyní k Natalii protože bohužel neumím vyslovit vaše další dvě jména. Zač se omlouvám. Vy jste se dotkla skutečně dvou zajímavých věcí. Jednak, teda pokud jde o urovnávání sporu nebo řešení sporu. Já mám pocit, že transparentnost je velký problém. Myslím, že tento pocit sdílí řada mých kolegů, takže mechanismus odvolání Jak, co si o tom myslíte? Jak by eh, se to mohlo učinit? I, I, I'll, I'll finish this question soon, but then I have a second one. Uh, how can you... A další bod. Pan van den Orden eh, řekl, že máme případové právo nebo prezidenční právo, na základě kterého neexistuje žádné, neexistují žádné jasné úpravy, jednoznačné úpravy. Jak můžete něco takového říci? Pak bych raději zrušil, respektive měl standardní soud, kdy víte, s kým jednáte, otázky jsou transparentní, máte tam jmenovaného soudce Nerad bych vytvářel nebo jmenoval nové neznámé eh, lidi do eh, arbitrážního soudu, to je divné. Ale otázka je, co s tou veřejnou databází, mm, veřejně přístupnou ve, u všech soudů, for a také apelačního orgánu a přístup třetí strany k apelacím, ale mám ještě další otázky, snad bude čas na ně. Když, děkuji, když budeme mi nakládat příliš mnoho času na otázky, tak nezbyde čas na odpovědi. Kadir Ar- Arif. Eh, merci, président. Eh, eh, děkuji. Pane předsedo, i já bych chtěl poděkovat všem přednášejícím za jejich brilantní příspěvky a také za svou zkušenost v těchto Eh, oblastech. Takže my k tomu musíme přistupovat opravdu s pokorou jako eh, poslanci. Já jsem eh, stínovým zpravodajem této zprávě, kterou jste tady zmínil totiž ohledně té budoucí investiční politiky Evropské unie. Ehm, Samozřejmě setkáváme se s nevládními organizacemi, zástupcemi soukromého sektoru a podobně, tak aby ta naše práce mohla eh, skončit eh, v březnu příštího roku, aby se v dubnu příštího roku mohlo hlasovat. Takže mm, tato, to mezidobí nám zbývá pro diskuse se všemi zúčastněnými stranami. Naší prioritou Ehm, je tedy zejména pět kapitol. Ehm, tím prvním eh, textem je definice rozsahu, za druhé tak kapitola o ochraně investic, za třetí ochrana veřejného prostoru, k tomu se ještě vrátím, za čtvrté jak jaksi začlenění sociálních a, envino, a norem a eh, jaksi pravidel pro ochranu životního prostředí. Eh, jako eh, zpravodaj pro tuto budoucí investiční politiku Evropské unie vidím, že Evropský parlament tady má důležitou úlohu, ehm, protože tato věc je skutečně v evropském zájmu a ne jenom některých jednotlivých zemí nebo privátních investorů. Takže ta první otázka, která tady vyvstává, je právě prostor pro jaksi veřejné intervence. Víme, že eh, ta jednání VTO zkrachovala na, ten takzvan, na tom takzvaném singapurském tématu. A také zkrachovala ta jednání, která se týkala přímých investic. A přitom to nejsou nějaké diskuse pro pár zasvěcenců, to jsou otázky, které se týkají všech občanů. Takže musíme se ptát, zdali máme umožnit třeba soukromému investorovi, aby zažaloval zažaloval stát kvůli jeho sociální politice například nebo politice životního prostředí a může tento eh, soukromý investor bez jakéhokoliv transparentního procesu u toho arbitrážního soudu zvítězit, aniž by se ten stát měl možnost odvolat a eh, ten soukromý investor tedy eh, vyinkasuje obrovské sumy. A tady jsme konfrontováni s obrovskými trhy, jako je třeba čínský a indický trh a tak dále. Evropa se také hm, otevírá, otevírá svůj trh v těch eh, obrovských a také citlivých jiných eh, trzích a odvětvích, jako je třeba eh, jádro, jaderná energetika nebo ale třeba také kultura. Eh, takže když vyjednáváme s takovými zeměmi, jako je třeba Čína, které mají obrovské, který má obrovský investiční potenciál, naše podniky také musí čelit často agresivnímu vyjednávání, musí se snažit eh, jak si chránit své investice. Takže eh, v tom textu, který předložím. Eh, toto samozřejmě ještě budu dále ozřejmovat, ale závěrem ještě otázka na naše hosty. Otázka na pana Vulkoka, pokud je o ochranu evropských investic jak, jak si přesně, jak přesné definice bychom měli zvolit. A otázku na paní Bernaskone, která hovořila, že eh, my prostě žijeme v regionu, kde eh, životní prostředí a sociální politika jaksi je na nejvyšší úrovni. Jak zajistit, že nám to nebude spíše k tíži? A do jaké míry si myslí, že se Evropa může inspirovat příkladem Kanady a Spojených států? Děkuji, děkuji. Teď dáme příležitost dalším členům výboru, ale vidím, že už nabíráme spoždění, takže musím eh, tady omezit eh, čas, který vám ponechám na vaše komentáře, tak abychom měli časy ještě vyslechnout reakce našich hostů, abychom se tady jenom neposlouchali navzájem. Takže teďka eh, bude hovořit eh, tady kolega za ALDE. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval expertům za jejich prezentace, za jejich přednášky, které nám poskytly velmi důležitý vhled do uh, celé záležitosti. Mám doplňující otázku. Diskuze se tady pohybuje na evropské úrovni v napětí, uh, uh, které je dáno tím, že jsou tu rozdílné standardy mezi jednotlivými členskými státy v závislosti na tom, jestli bilaterální dohody o ochraně investic vůbec existují a pokud ano, jak jsou koncipovány. Ty státy a samozřejmě investoři a podniky, kteří z jejich, mají z jejich pohledu uspokojivé dohody, nechtějí situaci měnit, to je jasné. Já se pouze ptám, jak by to mohlo technicky vypadat. Jak bychom mohli dospět k tomu, že najdeme postup, který eh, přivede k ostatní země k jiným standardům? Možná, že pan profesor Titie by se mohl této otázce ještě jednou věnovat. Jestli europeizace, eh, evropská koordinace celé záležitosti, jiný postup, tedy harmonizace, Mm, přizpůsobení, přiblížení, jestli něco takového je možné a jestli existují příklady z praxe. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní William Dartmus z EPP. Uh, my colleagues were much shorter, than I'd imagined. just like to make one... Budu stručnější, než si všichni myslíte. Pouze jedna poznámka. A sice ve shrnutí se praví, že eh, navržené kompetence komise, aby eh, komise teda eh, zrušila zmocnění, představuje překážku rozvoje evropské politiky. Ale to představuje i nejistotu právní. Je to pravda, je to ale obrovským způsobem ještě podcenění skutečnosti, protože je to velká hrozba. Pokud jde o Spojené Eh, království. Spojené království má to štěstí, že se těší mnohem více eh, zahraničních investic eh, než jiné země. A mm, chce, 60 voličů hlasovalo proti Lisabonské smlouvě, protože Spojené království dnes, do dnešního dne dnes přišlo o 400 pracovních míst v South Shields, bylo to přesunuto do Polska. protože dostali evropské dotace a naše schopnost eh, získat tyto pracovní místa zpátky eh, je skutečně eh, oslabená právě z důvodu z důvodu eh, legislativy. Děkuji. Děkuji. Než se vrátíme k našim hostům, tak ještě dám slovo komisi. Pan Petričone, máte slovo. Máte případně připomínky, komentáře nebo jaké je stanovisko komise v této věci. Děkuji, pane předsedo. Jak jste uvedl, Toto slyšení je především o naslouchání expertům, takže já bych chtěl pouze učinit čtyři stručné poznámky, abych připomenul ducha, v rámci něhož Evropská komise předložila tento balík. Už to řekla řada osob i poslanců. Tato kompetence je nová, ale má jisté kořeny duch balíku je takový, aby eh, stávající situace ještě získala více hodnoty, ne aby eh, přišla o hodnotu. To má ale důsledky. To neznamená, že by nemohlo docházet k rozdílům mezi bilaterálními investičními smlouvami EU a členských států. Současně Eh, je otázkou, zdali tyto rozdíly pak situaci zlepší nebo nikoli. Druhý důsledek, neměli bychom přeceňovat eh, otázku kompetencí. Já myslím, že všechny členské státy Evropské unie mají rádi kompetence, ale často eh, často mm, se to vymýká jejich schopnostem nebo kontrole. Přístup komise je takový, aby se pokračovalo v tomto vývoji, v této evoluci ve spolupráci s parlamentem a členskými státy. Za druhé, toto je přechodná fáze. Opět dvě nás důsledky to má, že to neznamená vlastně opakování stávající situace. Dříve nebo později musí dojít k signálu, o tom, že bilaterální investiční snovy se mění a současně asi všichni budou Eh, zajedno v tom, že okamžitý zvrat nebo změna situace by byla katastrofální. Ta revizní doložka je pokusem nebo snahou komise učinit rovnováhu, vytvořit rovnováhu. My nemáme monopol na eh, moudrost, není to jediná možnost, jak dosáhnout rovnováhy. My jsme vedli debatu i uvnitř komise a ne všichni jsme byli zajedno v tom, co by byla nejlepší řešení, ale potřebujeme rovnováhu mezi tím, že stávající situace nemůže pokračovat navždy a tím, že bychom to okamžitě zvrátili. E, urovnávání sporu. Není překvapení, že e, narůstají e, spory vůči EU. Největší zahraniční investor a největší destinace zahraničních investic je Evropská unie. A když se podíváte vlastně na celkový počet vlastně těchto sporů a investiční toky, tak možná, že zjistíte, že v podstatě máme nebo čelíme menšímu počtu sporů, než bychom měli mít. To je samozřejmě zásadní otázka, ale je to otázka těch správných věcných standardů. Je-li zákon špatný, tak to i arbitráž bude špatně aplikovat. A je to otázka správných procedur, postupů. Komise poukázala na některé aspekty, ale ne všechny. A nakonec zpět k důvodu, proč máme ve smlouvě investiční politiku. Evropská unie skýtá zahraničním investorům poměrně dobré nakládání, pokud jde o pracovní podmínky, standardy. My chceme, aby naši investoři v zahraničí měli nebo se těšili takovému zacházení, které bude eh, shodné nebo srovnatelné eh, s nakládáním nebo zacházením se zahraničními investory v EU. To znamená, že my budeme nadále pokračovat v takovém zacházení zahraničních, se zahraničními investory, jaké dosud máme. Odborníci mm, poukazují na to, že zachování této úrovně může být pekelně náročné, ale jde o to podívat se na to, co děláme my v Evropě z hlediska disciplíny a snažit se e, o dosažení srovnatelného postoje vůči našim investorům v zahraničí. Děkuji. Vraťme se nyní k našim hostům a sice ve stejném pořadí, to znamená napřed dám slovo profesoru Vulkokovi s tím ale, že budeme muset opět omezit jejich čas vystoupení na pět minut. A zop. Takže pět minut případně každému z hostů. Pane Wilcock má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za otázky. Pokusím se na něco nejlépe odpovědět. Pokud jde o potřeba, o potřebu vyhovět bilaterálním investičním smlouvám členských států, pokud eh, ustanovení na úrovni EU neodpovídají eh, v širokém, v hrubých rysech ehm, těch, těm bilaterálním investičním smlouvám členských států, tak ehm, ty evropské dohody nelze podporovat. To znamená, že ten přesun ehm, na evropskou úroveň z členských států bude do značné míry spožděn ze strany členských států nebo podnikatelů, investorů. To znamená, že, musí, že to musí být ekvivalentní. To neznamená, že jakékoliv dohody na evropské úrovni by již nemohly být přesnější, pokud jde o e, ustanovení ochrany investic. Existují různé názory na věc. Můžete tvrdit, že Jestliže se podíváte na evoluci bilaterálních investičních dohod, tak ty země, které s tím mají mnoho eh, zkušeností, zejména ze spory, tak ty se snaží o větší přesnost v definování ochrany investorů. To neznamená nutně snížení míry ochrany, ale znamená to, znamená to větší jasno v rozsahu stávajících ustanovení, jasnější vymezení rozsahu ustanovení. Dále, zdá Lisabonská smlouva umožní zachování stávajících bilaterálních investičních e, smluv. Pravděpodobně o tom panuje e, právní debata. Za prvé se mi jeví, že Lisabonská smlouva něco musí znamenat, když do toho zahrnujete i zahraniční přímé investice do exkluzivních kompetencí. A to je také přínos toho, přínos zahrnutí těchto exkluzivních kompetencí je, že to posílí kompetence EU, jak z hlediska teda zesíleného přístupu, tak i z hlediska rozvoje investiční politiky v celosvětovém měřítku. Takže já se domnívám, že Lisabonská smlouva představuje změnu spíše než, že by se zaměřovala na specifické otázky, bychom se měli mm, podívat eh, skutečně na přínos takovýchto rozsáhlých dohod. Vaše třetí otázka se týkala toho, jak zabránit blokaci přechodného období ze strany členských států. A to skutečně se dotýká jádra eh, přechodného období je nutno nalézt takové úpravy, které zajistí právní jistotu a současně zajistí, že to členské státy nemohou učinit, zablokovat tedy. A otázka, kterou jste právem nadnesl, je teda, to znamená eh, eh, zbrzdění evoluční politiky EU, ale jaká kritéria byste použil vy pro přijetí rozhodnutí, kdy člen, eh, kdy bilaterální investiční smlouva členského státu zabrzdí evoluci Evropské unie. V současné době existují, existuje platforma pro investiční politiku, ale zatím nemáme modelovou bilaterální investiční smlouvu Evropské unie, ani nepanují ambice něco takového to vytvořit. Takže v nepřítomnosti takovéhoto modelu, jak definovat, zda e, police, politika Evropské unie je bržděna. Možná, že to lze učinit na základě mandátu. Máte-li mandát vyjednávat s nějakým partnerem, tak to můžete použít nebo uplatnit jako kritérium. To je důvod, proč by alternativa byla přistoupit na to, že toto je evoluční proces a zaměřit se na, na to, aby bylo zajištěno, že všechny strany eh, budou mít stejný podíl na rozvoji nebo vývoji evropské politiky místo teda prosazování specifického evropského modelu bratrání investiční eh, dohody. Dále jste hovořil o udržitelném rozvoji Otázkou zde je, zdali by ta otázka měla být zahnuta do preambule Eh, bilaterální investiční dohody, anebo zdali by k tomu měly být teda eh, věcné konkrétní dohody. Existují takové modely v jiných státech. Pan Arif. Míra podrobnosti. Otázka je poněkud komplikované, protože musíte posoudit, jak jaký to bude mít v budoucnu dopad, co bude v budoucnu. Zdali Evropská unie se bude potýkat se stále narůstajícím počtem sporů, protože dosud mnozí zdůraznili, že nedochází k mnoha sporům, které by spochybňovaly Evropskou unii jako hostitelskou zemi nebo hostitelský region. Takže Evropská unie asi není zranitelná v tomto smyslu, anebo je to, je, tak, je to taková povaha těch sporů v Evropě po dohodě nafta a tak dále nabírá ten trh určitou dynamiku. Otázkou je, jak mezinárodní investiční toky se budou v budoucnu vyvíjet. Jestliže mm, bude přitékat více investic z jiných zemí, pak možná dojde tež k nárůstu sporu a v tom případě máte argument pro prosazování vyšší míry detailu, detailnosti, podrobnosti. To zná, jde o to, jak posuzovat e, vývoj mezinárodních investičních toků a trhů. Thank you, Mrs. Bernasconi. Děkuji. Nyní paní Bernasconi. Eh, děkuji. Za prvé, otázka transparentnosti. Eh, myslím si, že transparentnost eh, musíme připustit, že ta transparentnost musí být ku prospěchu všech stran. Investorů, státu, vlád, občanů, každého. Není důvod, proč jak si eh, neodkrýt eh, ty eh, procesy, když přece veřejnost je připuštěna k běžným soudním sporům u vnitrostátních soudů. Takže je jasné, že mm, o různých mezinárodních sporech můžete eh, si všechno zjistit a přečíst eh, online na internetu. Eh, když tato pravidla platí na národní úrovni, není žádný důvod, proč by to nemohla být přenesena i sem. Toto všechno je velmi takové tajemné, protože to všechno pramení z toho jaksi soukromého arbitr- arbitrážního prostředí. Jak třeba můžeme zjistit, eh, jakým způsobem dochází eh, k tomu takzvanému chilling efektu. Eh, známe například spor, kdy švédský investor zažaloval Německo o 1,5 bilionu euro. A nevím vůbec, jak se ten případ vyvíjel dál. Víme, prostě eh, jenom to, že taková žaloba byla, že taková žaloba byla podána, protože byla zaregistrována na Xidu. Eh, ani Například Mezinárodní obchodní komora nebo Stockholmská hospodářská komora o tom neinformuje, jejich pravidla se možná uplatňují na tento spor, nicméně celý ten spor je naprosto tajný. Uh, ale Kanada a Spojené státy si, jak se stanovili pravidlo, že všechno musí být transparentní, takže proto třeba víme, jak se vyvíjely ty případy e, nafta. A není pravda, že to byly pouze dva příklady. Já jsem tady už, já jsem tady už citovala ten případ Etolu, kdy Kanada e, musela platit očkodné a také změnila e, svou vlastní legislativu. Takže Eh, to je opravdu těžké vůbec zjistit nějaká data. Můžeme toto ošetřit ve smlouvě. Eh, komise přece zahájila revizi těchto dokumentů, ale mnoho členských států blokuje tu transparentnost. Co je zatím, nevím. Ale Ten systém by měl každopádně být eh, transparentnější. Um, pro, v budoucnosti, nebo pro budoucnost myslím, že ta eh, že bychom měli zavést úplně nový systém, včetně možnosti odvolání. Není to jednoduché, ale uh, Myslím, že by to bylo možné. Pokud jde o ty starší um, bilaterální investiční dohody, ty si myslím, že by měly zůstat netransparentní. Proč by parlament vlastně neměl vědět, co se odehrává v členském státě, když Evropská unie má pravomoci v těchto věcech. Tyhle ty věci prostě musí být transparentnější. Je to v zájmu všech s výjimkou právníků, kteří si rádi ty informace ponechávají, protože je pak mohou draho prodat. Takže já bych se tady vyslovila pro transparentnost. Pokud jde o otázku, jak jak, jak si vyjmout eh, sociální politiku a politiku životního prostředí. E, omlouvám se, že tady pořád dávám za příklad Spojené státy, ale my víme, že Eh, v rámci nafty všechny eh, ty eh, otázky, které se týkaly životního prostředí, tak tam vlastně ty státy přesně definovaly to, co mají na mysli třeba těmi minimálními standardy ochrany životního prostředí a podobně. Právě Nedávno právě byl vynesen rozsudek ve sporu Glamus versus Spojené státy, tedy americká vláda. Tam také byla provedena analýza dopadu na životní prostředí. Jednalo se o velkou důlní eh, operaci, ale ten investor zažaloval Spojené státy, bylo to v Kalifornii právě kvůli těmto požadavkům na ochranu životního prostředí. Proč vyhráli? Já myslím, že by bývali mohli prohrát, kdyby eh, tam právě neměli tu jasnou eh, interpretaci, ten jasný výklad, co je míněno tím, co je tedy eh, spravedlivé a jaksi přiměřené. Eh, takže ta, potom ta podrobná definice se tedy ukáže jako velmi důležitá. Ehm, já si nemyslím, že takováto klauzule může zajistit vyšší ochranu, protože nevíte, jak eh, soud rozhodne. Každopádně si myslím, že jsem eh, víceméně odpověděla na vaše otázky, takže děkuji. Děkuji za vaši odpověď. Nyní pan profesor Tietje eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych tady také chtěl zareagovat na ty otázky, které tady zazněly. Za prvé, jaké by měly být ty nadcházející standardy, eh, například pokud jde o vyvlastňování a další věci. Ta otázka pro nás, Evropany, je poměrně eh, jednoduchá. Do velké míry by měly ty standardy navazovat na eh, tu eh, listinu základních lidských práv například, protože když se podíváte na to vyvlastňování, eh, tady je jasný vliv judikatury Evropského soudního dvora podle článku 1 toho protokolu k Evropské umluvě a rovné zacházení je dnes do velké míry vykládáno arbitrážními eh, soudy tak, jakože tedy eh, odpovídá správnému vládnutí a listině lidských práv. Takže tady máme už konečně eh, něco, čeho se můžeme přitržet a jak tedy um, ještě posílit tu vládu práva. Za druhé, Tady byla položena otázka, zdáli pouhým přesunem kompetencí eh, se eh, ty jednotlivé bilaterální investiční dohody, které uzavřely jednotlivé členské státy, se staly nelegálními. To bych chtěla říci, že ne, protože ten přesun kompetencí eh, jaksi Eh, tím přesunem kompetencí není dotčena platnost těch již uzavřených eh, bilaterálních investičních eh, dohod, jinak bychom se skutečně ocitli ve vážných problémech, kdykoliv dojde k takovému přesunu kompetencí, ať už jde například o právo, které upravuje využívání vzdušného prostoru, rodinné právo a tak dále. Ale samozřejmě těmito přesuny Eh, přesuny kompetencí nijak nebyly dotčeny ty již stávající dohody. Samozřejmě, že může někdy nastat jaksi konflikt mezi eh, konkrétními ustanoveními a tím novým evropským právem a o tom samozřejmě budeme muset v budoucnosti diskutovat, ale to je jedna otázka. Za třetí, ehm, potom tady vznikla otázka, zda by měl vzniknout nějaký ehm, Evropský investiční soud, který by vlastně nahradil ty arbitrážní tribunály. To je, myslím, eh, nerealistické z právního hlediska, protože buď bychom museli dosáhnout eh, mezinárodní schody, z regionálního hlediska tam zase vyvstává problém reciprocity, proč by třeba Kanada se měla spokojit s tím, že bude žalována u Evropského soudu například, k tomu nikdy nedá svolení. Potom by tady vyvstávala i celá řada praktických problémů. Já myslím, že lepší přístup by byl zajistit větší transparentnost celého postupu a také se věnovat otázce volbě arbitrů, rozhodců. Další důležitá otázka, spíše obecného rázu, proč by podnik měl mít možnost žalovat vládu nebo stát? Ehm, tady bych také rád připomněl evropskou tradici. My jsme vlastně tuto možnost vymysleli v oblasti lidských práv. Že totiž jednotlivec může zažalovat vládu může zažalovat stát. v souvislosti s obchodními zájmy, ale také s otázkou ochrany lidských práv například. Takže tady mohu vás pouze eh, odkázat na listinu základních lidských práv. Pátá otázka. Měli bychom přijmout eh, všechny investice eh, Tady je odpověď ne, my máme svobodu se rozhodnout, které investory ze třetích zemích bychom chtěli eh, uvítat na jednotném trhu. Ehm, určitě je pravda z právního hlediska, že jazyk je důležitý, ale neexistuje žádný důkaz, že delší eh, znění jednotlivých ustanovení ještě zajistí hm, právní jistotu. Existují tady různé právní kultury, eh, máme tady kontinentální právní kulturu a potom v anglosaském světě máme common law, zvykové právo, takže tady musíme být obezřetní. Einheitliche Standards im Hinblick auf die unterschiedlichen 1200. A další bod jde o to, jak se tady postavíme k těm dvěma tisícům sedm, uh, dohodám. Eh, Evropská unie se eh, tedy rozhodla, že dá zapravdu Evropskému soudnímu dvoru. Nicméně si umíme představit, že bychom eh, se tomu mohli věnovat i z hlediska mezinárodního práva veřejného. To znamená, že členské státy by se mezi sebou na základě z, eh, smlouvy nebo sekundárního práva nějak domluvili. Problém by potom spočíval v tom, že bychom, se, že bychom do toho zapojili i třetí státy a že by tady byly vytvořeny standardy ve prospěch evropských investorů. Eh, musel by Eh, být ale eh, k dispozici souhlas třetích států. Eh, určitě by to byla velká diplomatická výzva, není to úplně nerealistické, omlouvám se, říká pan předseda, musíte skončit, děkuji, to je všechno. Děkuji a závěrem opět pan Adrian van den Hoven, máte slovo, pět minut, anebo méně, jestli to zvládnete. Děkuji, pane předsedo. Takže bych reagoval na některé otázky. Souhlasím s panem profesorem Titě, že Lisabonská smlouva automaticky nečiní všechny bilaterální investiční dohody ilegální, ale jsou tam určité eh, vložky, které, doložky, které to eh, eh, komplikují, například tok kapitálu a tak dále toto nařízení teda se snaží o něco dobrého, to znamená vytvořit právní jistotu kolem těch doložek, které jsou stěžení pro ochranu investorů. Myslím ale, že jedna z výzev pro e, tuto, e, tento výbor je e, těsně velmi pečlivě proskoumat s komisí a odborníky z členských států na investice, ten systém revizí v návrhu nařízení, protože to je ta nejobtížnější část. Upřímně řečeno, Business Europe nemá všechny odpovědi. My uznáváme starost, kterou mají členské státy, že teda členské státy by eh, eh, mohly zablokovat ten eh, systém, zejména ty státy, které mají dobré bilaterální investiční smlouvy, ale pak na druhou stranu blokujete i investory. Jak s tím naložit. V Lisabonské smlouvě je zakotvena povinna, povinnost členského státu spolupracovat. Možná, že to by mohl být úhel pohledu tohoto výboru s komisí a členskými státy, aby vyžehlili ty problémy. A pokud je o diskusi o politickém prostoru a takzvaným regulatory chill, mm, čehož jsem se dotkl já i paní Bernasconi. Tady musíme být, myslím, opatrní v EU zaujímáme velmi defenzivní postoj. Je zde starost, že Evropská unie bude omezena ve své schopnosti přijímat ekologické, sociální nařízení a tak dále. Ale naše zkušenost v EU ukázala, že ani VTO, ani bilaterální investiční dohody, ani jiné eh, mezinárodní úmluvy eh, neomezily EU do dnešního dne. My jsme postoupili vpřed ve všech frontách eh, ekologie a tak dále. Jediné omezení je, že nám nebylo umožněno diskriminovat, mezi, teda, diskriminovat cizince vůči Eh, občanům EU. To je teda eh, jediná. Nesmíme i možnost, nebo nutnost, nesmíme diskriminovat a my nesmíme odporovat této zásadě. To je zásada, na níž stojí vláda práva v EU. Na straně druhé jsme zaznamenali a členové tohoto výboru dobře vědí, že někteří naši obchodní partneři uplatňují svá pravidla diskriminačně. Máme problémy v Číně s ohledem na uplatňování eh, legislativy o duševním mm, vlastnictví a eh, veřejných zakázkách, samozřejmě i v Rusku. A to je z hlediska teda exportního eh, investic určitá výzva a proto potřebujeme ochranu eh, v podobě bilaterálních investičních eh, dohod a v budoucnu evropských investičních dohod. Takže Evropa by se spíš měla dívat ven eh, než dovnitř. A dále ten nízký počet sporů spočívá i v tom, že evropské státy zřídka kdy vyvlastňují. A pokud vyvlastňují, aby například postavili železniční trať a tak dále, tak za to platí kompenzaci. A mm, většina investičních projektů konfliktů, respektive většina eh, sporů se týká vyvlastňování bez kompenzací, k čemuž v Evropě nedochází. Pokud je o otázku transparence, tak to je také věc diskuse. Moje, můj postoj je takový, že můžeme akceptovat další posun v transparentnosti, pokud teda bude zaručeno, že, že důvěrné informace budou chráněny a pokud zajistíme, že pouze skutečně zainteresované strany budou eh, moci se podílet té, na té arbitráži, protože v zemích, kde nepanuje svoboda združování, svoboda existence nevládních organizací, tak tam jsou vládou organizované organizace, které hrají určitou roli, to jsme zaznamenali přímo, bezprostředně v některých zemích a to můžeme riskovat, když teda vystavíme naše nevládní organizace takovýmto zemím. Dovedete si představit, které země tak činí, tak postupují. To jsou moje problémy, moje odpovědi. Děkuji. Děkuji, bylo to velmi zajímavé naslouchat vašim poznámkám. Tato slyšení jsou, doufám, také polně zajímavá a dovolte, abych nyní vyzval předsednictví rady. Pan Pascal Dufont prosím o stručný komentář, možná dvě, tři minuty. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Budu velmi stručný. Chtěl bych zareagovat na to vystoupení, které se týkalo toho eh, přechodného eh, nařízení. Eh, tady jste zmínili, že Lisabonská smlouva neumožnila zachování toho statu quo a tady zmínil také, že ty bilaterální dohody v otázce investic budou muset být znovu vyjednány nebo zrušeny. Problém, k kterému čelíme, spočívá v tom, že musíme být realisté, musíme být naprosto realističtí. Pokud máte řešení, které vám umožní ze dne na den eh, nahradit tyto bilaterální dohody. Takže pokud máme připravené to řešení, které může začít fungovat ze dne na den, tak bychom s tím neměli žádný problém. Ale ve skutečnosti eh, si toto vyžádá opravdu mnoho času, protože tady nesmíme zapomínat na vůli té třetí strany. Musíme si klást otázku, zdali ta třetí strana má vůbec vůli zahájit nové vyjednávání, takové eh, umluvy, například pouze v jednom konkrétním bodě, nebo máme různé partnerské dohody, které chceme eh, třeba opětovně projednat, protože tam je třeba jedna kapitola, která je pro nás velmi ožehavá, ale vůbec nejsme schopni třeba obnovit to jednání, protože Eh, eh, například zrovna eh, energetický sektor je velmi citlivý. Takže ty bilaterální dohody zůstávají v platné podle mezinárodního práva. Členské země nejsou odhodlány je bojkotovat. Samozřejmě jsou si vědomi svých závazků vyplývající z Lisabonské smlouvy a zaměřují se na budoucnost, takže čekají až na ta nová jednání, která budou zahájena. Ale i když ty bilaterální dohody jsou někdy eh, pokládány možná eh, opodstatněně za nedokonalé, eh, nicméně mají tu výhodu, že existují, že už byly uzavřeny a garantují nějakou právní ochranu a právní jistotu. Takže neměli bychom je ohrožovat dříve, než budeme mít nějaké připravené řešení, které bude moci začít platit ze dne na den. Takže máme právní jistotu, která existuje, takže bychom ji neměli ohrožovat ani prostřednictvím takovýchto ušlechtilých myšlenek, které by si vyžádaly ještě roky, roky bilaterálních jednání. Jeden členský stát nedávno věnoval eh, bilaterálnímu jednání devět let a musím předeslat, že se nejednalo o jednání s nějakým strategickým partnerem, ale s menší africkou zemí a ta jednání zabrala devět let. Děkuji. Děkuji. Uh, to the Belgian presidency of the Council of the... Bel- děkuji tedy belgickému předsednictví radě a na závěr dávám slovo Evropské komisi k krátké závěrečné poznámce. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci jenom jednu věc k té otázce platnosti těchto eh, smluv. Protože to je vlastně mm, podstata té věci, proč to děláme nikdo nespochybňuje platnost těchto bilaterálních smluv podle mezinárodního práva, ale otázka zní, jaké jsou závazky členských států podle Lisabonské smlouvy. A tady právě eh, tkví ta určitá nejistota. A Evropská komise vždycky byla toho názoru, že tuto eh, nejistotu tady nesmíme ponechat. To je nezávislé na otázce obsahu těch dohod. Ta stávající legislativa nijak eh, jak se neřeší tu nekompatibilitu případnou eh, těchto eh, dohod. V některých případech komise zasáhla, kde to bylo nutné, ale nezaměňujme tady dvě věci. Jedna věc je platnost těchto smluv podle, mezinárodnímu, podle mezinárodního práv, práva, to nám jak se umožňuje vůbec provést to náročné a zdlouhavé přechodné období. Ale ten problém té dvojznačnosti nebo nejistoty musí Evropská unie nějakým způsobem vyřešit. Děkuji vám, dámy a pánové. Zejména bych chtěl poděkovat našim hostům. Myslím, že si pro nás připravili velmi přínosné příspěvky. Po tomto e, slyšení jsme, myslím, všichni mnohem lépe informováni o těchto eh, dvou tématech a také o těch výzvách, které eh, stojí před naším výborem. Takže ještě jednou děkujeme. A teď se dostáváme k bodu číslo 16. Chtěl bych požádat všechny přítomné, aby aby nám umožnili pokračovat v práci. Pokud odcházíte z jednacího sálu, prosím, odejděte co nejrychleji. A chtěl bych vás také požádat, abyste nezapřádali konverzaci zde v sále. Please, may I have a... Prosím o pozornost, musíme pokračovat. Máme už jen hodinu během níž musíme zvládnout čtyři body. Vůbec si nejsem jist, zdali um, to vše probereme, ale pokusíme se o to. Takže začneme bodem 16. Jedná se o průmyslovou politiku pro éru globalizace. Máme k tomu návrh stanoviska eh, pana Gianluca Susti z SND frakce a měli bychom nyní diskutovat o tomto návrhu stanoviska. Průmyslová politika pro éru globalizace. Průmyslová politika by měla být koherentní, měla by zajistit udržitelné, udržitelný vyvážený růst. A průmyslová politika pro éru globalizace je vlastně vlajkovou lodí strategie Evropa 2020 komisi. Jak může tato průmyslová politika pomoci Evropě zotavit se z, eh, po krizi a jaké jsou hlavní předpoklady eh, pro úspěch této politiky. To eh, jsou otázky, které bychom měli řešit. A dávám hned slovo panu Jan Lukovi Sustovi, prosím. A opět, promiňte, opět vás prosím, abyste nevedli konverzace tady v sálu. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Čas bohužel utíká velmi rychle. A kromě toho jsme eh, o tomto tématu diskutovali již před několika týdny. Toto stanovisko eh, výboru ITRA. Musím říci, že pan zpravodaj pochází z mé politické skupiny, je také členem našeho výboru. Ehm, vysvětluje, jaké souvislosti tu jsou mezi globalizací a průmyslovou politikou. Jde jednoduše o to, abychom tedy získali stanovisko našeho výboru. My jsme se snažili nejprve zjistit, jaké jsou hlavní souvislosti, o které tu jde. Poukázali jsme na to, že průmyslová politika je velmi důležitá. V posledních 15 nebo 20 letech jsme totiž zjistili, že došlo k posílení oblasti služeb na úkor e, průmyslu jako takového a také na e, úkor zemědělství. Nicméně posílení sektoru služeb a sektoru finančního představovalo skutečnost, která také přispěla eh, k obchodní politice, tedy k tomu, jak byla koncipována eh, obchodní a průmyslová politika vzhledem k udržitelnému rozvoji. Jak jsme se tedy snažili o to, aby obchodní a průmyslová politika přispívaly k udržitelnému rozvoji. Jde o to, abychom vytvořili udržitelná pracovní místa. Jde o to, abychom bojovali proti nezaměstnanosti. A sice v rámci rovnováhy, kterou vytvoříme mezi růstem a e, boji proti finanční krizi. Jednoduše řečeno jde o to, aby se skutečně Evropa stala největším eh, hospodářským prostorem světa. Odkazujeme na zprávu, která již existuje a kromě toho bylo zmíněno, že mm, průmyslová obchodní politika Eh, se snaží také o ochranu duševního vlastnictví. O dvě hodiny jsme hovořili o investicích na mezinárodních trzích, jde o stabilizaci směných kurzů. Pokud eh, pomyslíme na obchod, tak si uvědomíme, že to má celou řadu dopadů. Já si myslím, že globální trhy, o které tu jde, eh, zatím nejsou dostatečně oceněny, ohodnoceny. Máme tu například některé konkurenty, Čínu. Jde o e, právní e, statut našich podniků v zahraničí. Kromě toho jde o určitou reciprocitu. To tedy znamená, že průmyslová politika potřebuje určitý prámec, rámec e, tak abychom mohli náš eh, systém aplikovat na mezinárodní úrovni a aby byl také na mezinárodní úrovni konkurenceschopný. Já se těším na pozměňovací návrhy, které zcela jistě přijdou eh, a doufám, že tedy eh, to bude dobrý důvod, jak tady posílit tento základ diskuze. Děkuji. Děkuji, to byla prezentace návrhu stanoviska, které se nachází ve vašich podkladech. Jak pan zpravodaj připomněl, jedná se o příspěvek k materiálu ITRE. ITRE je výbor průmyslový tohoto parlamentu a nyní zahajuji diskusi, do níž se mohou zapojit další členové výboru, který by se chtěli vyjádřit k této věci. Takže nejsou tady žádosti o slovo, takže slovo má komise pan Manfred Bergman z direktorátu pro průmysl. Thank you very much. Uh, we welcome very much. Děkuji. Děkuji, my velmi vítáme návrh zprávy pana Langeho. Vypadá to, že to je e, ze stejného zpěvníku, ze kterého zpívá komise. Je tu společné chápání toho, že Evropa potřebuje e, silnější spolupráci, pokud jde o průmyslovou politiku. E, naši výrobci Eh, potřebují stejné podmínky jako naši mezinárodní konkurenti. My si velmi ceníme toho, že tento výbor se tím zabývá a že tento výbor považuje průmyslovou politiku za klíč eh, k dalším politikám. Kromě toho považujeme za velmi důležité, že si jsme vědomi stále silnější konkurence na světovém trhu. Musíme stavět na evropské síle, to znamená na eh, vnitřním trhu, na, na, na eh, velkém počtu našich eh, spotřebitelů, pracovních míst a musíme učinit všechno pro to, aby tento trh mohl rozvíjet svoje silné stránky a, a ne, aby nebyl vystaven neférové konkurenci v globálním kontextu. Musíme, se, musíme si uvědomit, že ve světě jsou různé modely. Evropský model růstu se opírá o sociální tržní hospodářství, jiné modely růstu e, se opírají o jiné přístupy, o jiné koncepty, které do určité míry obsahují určité protekcionistické prvky. My potřebujeme eh, přístup na cizí trhy pro naše investice, potřebujeme být schopni eh, prodávat naše výrobky. Eh, potřebujeme také dovážet suroviny a proto tedy velmi mm, oceňujeme to, že tento výbor a Evropský parlament vůbec bere tuto skutečnost v úvahu a že se snaží být více proaktivní tak abychom vytvořili rovné podmínky pro všechny. Velmi se těšíme na zprávu, kterou parlament přijme a těšíme se eh, na to, že budeme mít shodné názory na tuto věc. Komise předložila svůj návrh 28. Eh, eh, října a já doufám, že z toho vyvodíte nějaké závěry z návrhu komise. To znamená, že zhruba v polovině prosince eh, se budeme moci podívat na obě, oba návrhy i na ten parlamentu. Děkuji. Je dobře vidět, že i další instituce sdílejí tuto pozici. Chtěl by pan zpravodaj uh, eh, Susta se k tomu vyjádřit. Tak chci vás pouze upozornit, že u závěrka pozměňovacích návrhů je 11. prosince a eh, pardon, listopadu. A nyní eh, k bodu 17 zemědělství v EU a mezinárodní obchod. Příslušný je výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, který připravuje iniciativní zprávu a my INTA jsme se rozhodli, že do toho zasáhneme a přispějeme vlastním stanoviskem v rámci procedury společného postupu výboru z hlediska prezentace návrhu stanoviska. Dávám nyní slovo naší zpravodajce paní Godeliev Kuisalt Rovul z EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji. Vy jste mezi časem, myslím, už všichni měli možnost pročítat návrh mé zprávy v každém disponibilním jazyce, takže můžeme nyní už diskutovat na základě konkrétního textu. Uh, v předpolí tohoto textu proběhl delší rozhovor se zpravodajem eh, výboru pro zemědělství a dohodli jsme se na tom, že každý doplní do toho celkového obrázku um, dílčí aspekty z hlediska mezinárodního obchodu v zemědělství. My máme již po desetiletí problém v tom, že jestliže se zabýváme zemědělstvím z hlediska mezinárodního obchodu, tak eh, současně musíme mít um, na mysli i jiná hlediska, například malé místní producenty, rozvojové země, země AKT, všechny státy, s nimiž máme eh, systém eh, preferencí a tak dále. Druhý bod spočívá v tom, že v naší nové politice bilaterálních dohod se snažíme i do dohod o volném obchodu zahrnout agrárně ekonomické složky, které jsou ale upřímně řečeno eh, kompletně nekoordinovány. S Mercosurem hovoříme o cukru, s jinými zeměmi o banánech. Jedna ruka neví, co dělá druhá Eh, DG obchod říká eh, jedno, jedno, druzí říkají zase něco druhé a postižení tím jsou v konečném důsledku naši zemědělci a eh, náš venkov. Ten je skutečně již na tom těžce byt. A proto první bod vymezení kompetencí mezi jednotlivými výbory za druhé. Jak se u nás ehm, protíná zemědělství a obchod. Já jsem tam uvedla několik ehm, obecných bodů, můžete si to sami eh, pročítat, já to nyní nebudu opakovat. Také jsem se zřekla toho uvádět příklady s, jediným, s jedinou výjimkou. Domnívala jsem se, že když ehm, začnu uvádět příklady, tak z toho již nevybřednu. Protože každý z nás přichází z jiného regionu a každý z nás považuje jiný produkt za důležitý, ale jediná výjimka, kterou jsem učinila, je v bodě 3. Vítá úmluvu o obchodování s banány čímž došlo k urovnání 20-letých sporů v rámci WTO. Já jsem se vždy domnívala, že tato umluva WTO je dobrá, ale dnes dopoledne jsem se zúčastnila informační akce o organizaci trhu v odvětví banánů a e, Vida, producenti, které jsem do té doby tak osobně ani neznala, se nejeví být tak spokojení. O hodinu později se v mé kanceláři objevili zástupci cukerního odvětví, kteří například eh, rovněž mají své problémy nebo nároky ve vztahu eh, eh, k obchodování s Latinskou Amerikou a tak dále. Svůj bod číslo 3 o banánech proto chci zkrátit a doplnit ale do textu další bod o cukru, který mm, byl od jak živá choulostivou oblastí z hlediska obchodování. A ostatně v celé té práci jsem vedla intenzivní eh, rozhovory s kolegy ze zemědělského výboru, tak, abychom již v předpolí eh, si věci sladili a byla bych ráda, kdyby kolegové ve výboru obchodu byli spokojeni, což by byl pro mě největší kompliment a pokud nebudou spokojeni, aby předložili pozměvací návrhy, o nichž pak můžeme dále diskutovat. Děkuji za trpělivost. Děkuji a nyní zahájíme diskusi. Slovo mají členové. Má, první má pan Děkuji. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Chci pouze říci, že v podstatě souhlasím s tím, co právě řekla paní kolegyně Quist-Houtrovol. Souhlasím s tím, protože to jsou zásady, které v podstatě představují eh, základní směr jednání Evropské unie. Možná eh, ještě několik vysvětlení. Nejprve k té dohodě samotné. Já si myslím, že bychom měli trochu změnit akcenty v tom stanovisku. Odkazy na ty dohody jsou užitečné. Já nevím, jestli e, to tady může být formulováno tak, že je to více než pozitivní. E, to je taková otázka, kterou bych chtěl formulovat, ale nechci to nějak přeceňovat. E, a kromě toho otázka bilateralismu a multilateralismu. Já si myslím, že je na čase, abychom na základě potíží jednání v Doha dokázali, že multilateralismus je lepší než bilateralismus. Nicméně, podle mého názoru, eh, je to tady formulováno příliš silně. Já si myslím, že problém zemědělství je v této souvislosti jednoznačný a v Doha se toho v tuto chvíli moc neděje a to jednoduše proto, že američané jsou velmi protekcionističtí a to především tehdy, pokud jde o jejich zemědělství a tak, tak to se dále nedostaneme. Pokud jde o tu vzájemnost, o tu reciprocitu, i to bylo zmíněno, nicméně já si myslím, že ta reciprocita je skutečně velmi důležité, důležitá. Určitě to souvisí s kvalitou produktu, se standardy kvality a díky tomu můžeme uh, lépe vyjednávat i s uh, chudšími státy. Nyní se ještě vyslechneme komisi. Thank you, Chairman. I <clears throat> uh, would like to... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat vašemu výboru a také zpravodaji za vaše stanoviska k tomuto návrhu. Nějaké podrobnější mm, komentáře eh, k té zprávě pana Papa Stankose už komise vypracovala před nějakou dobou dnes. Jsme si tedy vyslechli tato, tyto poznámky a já se omezím na jeden eh, komentář k bodu 7, pokud jde o ty požadavky Evropské unie a evropské standardy. Je pravda, že každý eh, potravinářský produkt, který bude uveden na evropský trh, musí odpovídat evropské legislativě. Ty požadavky se týkají zejména bezpečnosti, um, pro spotřebitele a také eh, té fitosanitárním eh, jaksi požadavkům, ale samozřejmě nemůžeme nijak Eh, například upravovat eh, různé standardy, nemůžeme je předepisovat třetím zemím, pokud nemají dopad na konečnou kvalitu toho výrobku. Tady například narážím na standardy v oblasti eh, životní pohody zvířat a podobně. A konečně můžeme tady pouze souhlasit s tím, co tady eh, řekla zpravodaj, pokud jde o eh, choulostivost otázky cukru v těch mezinárodních jednáních. Děkuji. Děkuji. Chce ještě se vyjádřit zpravodajka? Duncan. Já bych ráda poděkovala. Chtěla bych poděkovat za poznámky, které tu zazněly. Pan kolega Susta. Já jsem to nemyslela tak, že bych multilateralismus a bilateralismus chápala jako protiklady. Nicméně objektivně musíme konstatovat, že u bilaterálních dohod není zaručena stejná konzistentnost, především pokud jde o zemědělské výrobky. Tady je lépe jednat multilaterálně a pokud přejdeme od bilateralismu k multilateralismu, tak je tu to nebezpečí, že nejvýhodnější podmínky u těch bilaterálních podmínek by najednou měly platit pro všechny. A já si myslím, že to nemůže být v zájmu našeho zemědělství. To je jedna věc, kterou jsem chtěla říct. Pokud se ale domníváte, že je to příliš nevyvážené, tak dobře, tak bych byla ráda, kdybychom to společně nějak vyřešili a snažili se najít nějakou jinou formulaci. Cukr tu byl okomentován, eh, jsem velmi ráda, že to komise podporuje. Pokud jde o bod 7, tak tady je tomu samozřejmě tak, že zástupce komise má naprosto pravdu, když eh, říká, že můžeme požadovat pouze naše standardy, ne ty postupy, které, jim, ke, eh, které k ním vedou. Nemůžeme zas a znova požadovat, aby tady došlo eh, k zlepšení podmínek práce, životních podmínek zvířat, životního prostředí a tak dále <clears throat> v těch státech, které do Evropské unie dováží. Kdybychom to zase znova nezdůrazňovali, tak bychom oslabili naší vlastní konkurenceschopnost. My musíme být konkurenceschopní, musíme čelit státům, ve kterých eh, je plat desetinou toho, co musíme platit my. To znamená, že my nemůžeme říci, že to je konkurence, že to je hospodářská soutěž, která je přijatelná. To znamená, že já si myslím, že bychom měli i nadále tyto věci zdůrazňovat, že bychom se i nadále měli zasazovat o to, aby ekologické sociální standardy platily i jinde ve světě. Samozřejmě, že úspěchu dosáhneme pouze krok po kroku, krok za krokem, že to nemůže být pož- eh, absolutní požadavek, to vím. Eh, možná, že bychom se mohli vynasnažit to formulovat jinak. Děkuji. Děkuji. závěrka pro pozňovací návrhy 11. tohoto měsíce, takže za pár dní. Děkuji. A nyní můžeme přistoupit k bodu 18. Mimořádné autonomní obchodní preference pro Pakistán. Jak jistě víte, v průběhu posledního setkání jsme vyslechli prezentaci komise k tomuto tématu. Bylo to zvláštní, protože Evropská unie usiluje o to, aby obchod se stal formou pomoci. Já jsem požadoval podrobnější odpověď komise, například jaký je důvod pro použití obchodu pro pomoc a zdali to bude precedent i pro eh, příští přírodní katastrofy. Za druhé, zdali komise dá našemu výboru k dispozici posouzení či vyhodnocení, které zajisté komise zpracovala o dopadu navržených preferencí pro Pákistán. A za třetí, zdali komise počívá, počítá s mm, bezpečnostními doložkami vzhledem k jiným případům unilaterálních preferencí již poskytnutých a mm, obnovu respektive pomoc mm, obnovy jiných zemí. A dále zda komise nám může dát záruku, že nebudou učiněny žádné ústupky v Ženevě, abychom získali výjimku v rámci VTO. My jsme k tomu jmenovali zpravodaje. Je to pan William Dartmouth z EPP a jako první dostane slovo právě on. Chtěli bychom od něj slyšet, jaké jsou nebo budou eh, základní rysy jeho budoucí zprávy. Já budu extrémně stručný, ne protože se chýlí ke konci této schůze a protože mm, jsem zvědavý, co mají ostatní k tomu, ale je zjevné už po roce, že můj názor a názor mé strany se výrazně liší od názoru ostatních členů výboru eh, v řadě otázek. Nicméně v této věci velice usilují o maximální do, shodu a konsenzus, k nímž budeme moci dospět a maximální podporu ze strany členů tohoto výboru. Chci pouze říci, e, že ta zpráva bude mít dvě části. Jedna část bude mít pouze jednu větu a sice v Pakistánu je velmi vážná humanitární situace, přesně řečeno Eh, vzhledem k rozsahu eh, povodní, eh, který je obtížně pochopitelný nebo ustanovitelný. Více než 2 miliony hektarů plodin bylo zničeno a 1 milion mm, farmářů přišlo o živo, respektive pozemku bylo ztraceno, 10 tisíce škol bylo zničeno a téměř 2 miliony domovů bylo zničeno. A z hlediska humanitárního pouze z hlediska humanitárního. Eh, skutečně vše hovoří pro tyto mimořádné ústupky a v tarifních překážkách. Eh, druhá věc, jedna věta, totiž ve srovnání produkcí EU jako celku stávající respektive nárůst mm, dovozu nebudou více než 0,0%, méně než 0,10%. Takže to, o co požadujeme, nezaváží vůbec pro nás, ale ve vztahu k Pakistánu to bude znamenat velký rozdíl a velkou pomoc. A v tomto duchu dávám slovo kolegům. Děkuji, děkuji vám. A nyní nemáme eh, méně než osm přihlášek. Budu muset opět omezit, omezit váš časový limit. Devět přihlášek, pan Susta. deset, jedenáct. Konec přihlášek. Pane Sosta, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že něco z toho, co jsem chtěl říci, již zaznělo, ale myslím, že zde je i jedna obsahová otázka, totiž otázka po využití obchodu k humanitárním účelům. A cílem podpořit spolupráci se zemí, která eh, má potíže, která se ocitá v nesnázích a v ekonomické a sociální nouzi. Já mám za to, že musíme chápat, že se jedná o výjimečnou situaci, ale upřímně řečeno Vůbec nevím, proč by z toho eh, měla vzniknout výjimečná dohoda, když výjimečnou dohodou eh, rozumíme dohodu o preferencích, protože Evropská unie může všude mezinárodní politické otázky řešit. Například, když jde o základní hodnoty Islamismu nebo racismus, imperialismus, neokolonialismus. Tady je nutno vždy činit rozdíl podle toho, jaké různé bezpečnostní politiky se v zahraničí uplatňují. To musíme skutečně správně pojmenovat. Myslím, že to je ekonomická intervence v jedné části světa, kde panuje i bezpečnostní problém i z mezinárodního hlediska. Takže buď to může učinit um, místo předseda komise nebo um, vysoká zmocněnkyně. A pak se musíme ptát, ptát, zdali se to týká Evropské unie jako takové. Protože si musíme uvědomit, že <clears throat> se to dotýká všech evropských občanů v 27 členských státech. A nejde pouze o určitou hospodářskou oblast, o textilní oblast, jde e, o to, že e, to bude mít velký dopad, pokud budeme hospodářskou politiku formulovat právě takto. Já si myslím, že je to neakceptovatelné a že skutečně musíme najít nějaké jiné řešení a e, já doufám, že jiné řešení najdeme, tak aby, aby to bylo řešení udržitelné ale skutečně si musíme eh, položit otázku, jestli pět nebo šest eh, lidí ovlivní celou mezinárodní eh, politiku. Děkuji a nyní Evropská lidová strana. en gran medida el discurso del... Děkuji, pane předsedo. Já do velké míry souhlasím s tím, co řekl pan Susta. Eh, všichni chápeme, že Pakistan prožívá velmi složité období, že obyvatelstvo Pakistánu bylo mm, zasaženo touto pohromou, proto také pomáháme humanitární pomocí a finanční pomocí, která tedy přišla v reakci na tuto katastrofu, takže není pochyb o tom, že Evropané musí Pakistáncům pomoci a máme k tomu různé nástroje, abychom také zajistili, že eh, tato pomoc bude účinná. Ty obchodní ústupky, o kterých teď hovoříme, eh, se týkají zejména eh, nějakých výjimek pro vstup pakistánských výrobků na evropský trh, ale to bude prospěšné pouze pro výrobce, například textilních výrobců, výrobků, kteří jsou, kteří jsou už teď velmi konkurenceschopní. Takže to v žádném případě nepomůže lidem, kteří byli přímo dotčeni tou humani- humanitární katastrofou. Eh, a toto bude mít také negativní dopad na evropský textilní průmysl, například španělský 64 eh, sektorů, které budou dotčeny eh, touto výjimkou, eh, se týká právě textilního průmyslu. Tady je celní sazba zhruba 12 Pokud snížíme, tak to bude mít velký dopad na evropské eh, producenty. Eh, další vyspělé země, jako třeba Japonsko nebo Spojené státy, eh, nesouhlasily s takovýmto ústupkem Pakistánu, takže bychom byli ještě více znevýhodněni. Takže ani my bychom s těmito obchodními ústupky neměli souhlasit. Děkuji. Děkuji za EPP. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, eh, děkuji, pane předsedo. Jak všichni víte, a už jsme o tom hovořili ve Štrasburku a na minulé schůzi výboru, já jsem v zásadě pro tento návrh. Jsem rád, že tady kombinujeme obchod a pomoc. Takže vlastně nedáváme jednou rukou a druhou rukou zase nebereme. A pokud si správně vzpomínám, toto je na jedné straně výjimka, ale není to zase něco úplně nového. Já myslím, že k něčemu, něco podobného jsme už použili ve vztahu k zemím západnímu Balkánu, kdy byly, dočasně byla zrušena eh, cla. A vezměte si program všechno kromě zbraní například. Takže si myslím, že je dobré takový postup použít i zde. Nicméně si uvědomuji, že ten proces bude složitý. A to už je mi jasné z toho, co jsem si vyslechl tady a ve Štrasburku. Některé země a některá průmyslová odvětví se cítí obzvláště eh, ohrožena nebo zasažena, takže na to musíme pamatovat. Když já se na to dívám, tak z mého hlediska tak některých eh, odvětví se to obvykle se to obzvláště dotkne, protože jsou chráněny tarify, ale v mé zemi myslím, že žádné odvětví snad není mm, chráněno těmito tarify. Takže když se podíváte na ty eh, tarify, tak eh, tam jsme stále daleko níže než Eh, jaká je situace u textilního průmyslu. Co si myslím, že bychom rozhodně měli udělat, je, měli bychom se eh, jak se zaměřit na ty vhodné eh, položky. A chtěl bych ještě na závěr kolegům říct jednu věc, že toto musíme udělat pečlivě, ale zároveň si myslím, že bychom to měli udělali rychle a ne, aby Eh, k té jaksi výjimce nebo slevě došlo po dvou letech. Takže udělejme to dobře, ale také rychle. Mario Ives, EPP. Novo. Děkuji, pane předsedo. Mohu se připojit k těm, kteří se nevyjádřili příliš pozitivně k návrhu komise. Mně připadá být velmi zajímavé, že komise odpovídá e, na, to, na ty otázky, které kolegové již položili. Já si myslím, že tady skutečně e, máme co dočinění s určitou nouzovou mimořádnou situací. Nicméně nevím, proč e, je tady na načrtnut horizont tří let. také nevím, proč v případě cukru je tady kvantifikováno, kvantifikovaná situace a u jiných výrobků ne. Vem no mesmo, vem na Uh, E, e, finalmente, Presidente, gostaria... A na závěr ještě jednu věc. Umíte si představit, že by e, se komise vyjádřila k odhadu dopadů? Já nemám totiž pocit, že bychom něco takového obdrželi. Vůbec nemáme potuchy o tom, mm, jaké dopady to bude mít. Já chápu, že pan zpravodaj pochází ze země, která je tím dotčena především pozitivně. To znamená, že je přirozeně pro ten návrh, že s tím návrhem souhlasí. Pan Soti, ECR. Děkuji. Za prvé nevím, proč si myslíte, že Spojené království by e, čím profitovalo. Bohužel náš textilní průmysl, já jsem v tom e, pracoval, téměř zmizelo. Eh, zmizel v Británii. Jsme dovozci, dovážíme z Maroka, z řady zemí mimo EU, takže by to mělo malý dopad na to, co děláme my. Já zcela souhlasím s tím, co řekl Kristof, nemám co dodat, kromě toho, že dnes zdá se hovoříme po většinu dne o tom, jak se sami dostaneme z finančních potíží. Říkáme, že potřebujeme více obchodu s jinými zeměmi a tady říkáme jedné eh, zemi, která je skutečně v úzkých, v katastrofické situaci, že eh, uvažujeme o zastavení obchodovat s ní. Já eh, sám jsem vždy hovořil, že je nutno hovořit o obchodu a nikoli pouze o pomoci. Takže souhlasím s tím, co řekli Kristof i zpravodaj. Děkuji. Josefa Andres má slovo. SND, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pomoc eh, pakistánskému obyvatelstvu je nutná. Já si myslím, že tady eh, vyplývá dokonce z mezinárodních eh, smluv, že eh, snížení celních sazeb přinese větší efekt než přímá pomoc. To je jedna věc. Druhá věc, celá ta dohoda s Pakistánem má samozřejmě i negativní dopady na jiné sektory. Já se tedy ptám, jak konkrétně se to dotkne textilního sektoru. Někteří kolegové již o tom hovořili. Týká se to konkrétních zemí, Španělska, Portugalska, Ital, Itálie, pokud mám být eh, konkrétní. Eh, ráda bych zmínila některá čísla, například 16 eh, španělského obchodu vytváří právě textilní sektor. To je skutečně velký podíl. Pro Španělsko je textilní průmysl důležitý. Evropský textilní trh se soustředí na některé regiony, do kterých eh, je prodáváno do Francie, Španělsko. To znamená, že bychom se měli vyhnout tomu, aby to mělo dopady na zaměstnanost, na počet pracovních míst, na výrobu. Dovolte mi, abych upozornila ještě na jeden návrh, který byl eh, předložen za belgického předsednictví a který se týkal toho, abychom odstranili takovéto překážky obchodu. V roce 2011 má být vyhotovena studie k tomu a já si myslím, že musíme mít e, rozumný a podrobný odhad dopadů. To znamená, že bychom, si měli, že bychom měli myslet i na naše vlastní zaměstnance. Byť tady v celkem za to ten návrh podporuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Morgenty. Děkuji, pane předsedo. Já e, jsem pro poskytnutí pomoci Pakistánu a chci připomenout, že tady existují určité oblasti, které neleží podél řeky Ingo, ale i jinde. To znamená, že největší škody vznikly skutečně na orné půdě, na obilí. A to řekl i zpravodaj Pakistan přece vždy spolehal nebo i využíval pomoc um, odstranění celních uh, tarifů, ale nikdy to nebylo zdůvodněno. Zdůvodnění vždy e, znělo boj proti krizi, boj proti terorismu a nyní eh, říkáme kvůli povodním. Pakistán skutečně se těší v obchodní oblasti obecnému systému preferencí asi 70 vývozu této země do Evropské unie se těší teda zvýhodněným sazbám celním. 20% nemá žádné celní sazby. Já patřím k rozpočtovému výboru, jsem členem rozpočtového výboru a dnes dopoledne jsme diskutovali o 50 milionech, respektive 217 milionů humanitární pomoci na, do Pakistánu. což by mělo dopad 0,5 pro Evropskou unii, ale zapomínáme, že mm, jsou tím mm, postiženy zejména tři země, Itálie, Španělsko a Portugalsko. A chci teda položit otázku, kdo odškodní tyto země. Je správné poskytovat pomoc, ale v zásadě by pak se všechny země měly na této pomoci podílet. Stejně, jestliže ta pomoc bude spočívat pouze na bedrech této těchto tří zemí, tak jsem naprosto proti tomu. Pan Ari Vesendi. Děkuji, pane předsedo. Já zcela upřímně, mm, bez ohledu na ten výsledek, já jsem překvapen eh, tím návrhem rady, eh, který tedy vypracovala komise. Proč? Protože jsme nebyli z toho zareagovat na mm, takovouto naléhavou humanitární situaci, je zvláštní, že jsme nebyli schopni v takovéto naléhavé situaci, když se týkala Pakistánu, nalézt ty potřebné prostředky. Za druhé, mm, dnes mm, takto jak si nevysíláme eh, dobrý obraz o Evropském eh, parlamentu. Ty mm, jaksi země, které budou dotčeny eh, z důsledku například eh, průmyslu, který eh, mají tyto země. Toto budou vnímat velmi negativně, když předkládáme tyto návrhy. A za třetí, musíme si říct, eh, zdali tím, jak si chceme Mm, plnit ještě nějaké jiné cíle, nebo zdali tady jsou nějaké právě cíle na ty mm, globální strategické cíle Evropské unie. Já jsem spíše opatrný a zároveň eh, velice dbám na ten obraz, který vysíláme do světa a tady eh, úplně chápu tu tu hořkost eh, ze strany některých kolegů, které, kteří pocházejí právě z některých těch eh, obzvláště postižených zemí. Takže tady se obracím na radu a komisi s dotazem, jestli opravdu není jiné eh, řešení než obchodní dohoda, kdy se tedy obchod má stát nositelem té lidskosti. Měli jsme nalézt zdroje jinde, nějakou makroekonomickou pomoc Eh, Pakistánu. Proč jsme nenašli třeba nějakou eh, kolonku v rozpočtu vyhrazenou pro tyto přírodní katastrofy. Takže myslím si, že bychom měli eh, kolektivně si být vědomi toho svého obrazu, který jak si nastavujeme světu a že bychom také měli být štědří vůči Pakistánu. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Celev za zelené. Uh, thank you. Uh... Děkuji, pane předsedo. Ano, mluvím jménem frakce Zelených. Jsem stínovým zpravodajem pro tento konkrétní materiál. Zelení podporují uvolnění obchodních tarifů ale pouze jako přechodné opatření. Nemělo by to být považováno za bránu pro GSP+, plus, pro stav GSP, pro obecný systém preferencí. Pakistán má ještě dlouhou cestu před sebou, aby splnilo požadavky, které by ho kvalifikovaly eh, k přistoupení k tomuto systému. A je nutno také se podívat hlouběji na výběr těch 75 produktů, eh, které byly vybrány. Eh, jedná se o producenty v Evropě i Pakistánu. Já eh, rozumím určitým starostem, které byly zde vyjádřeny. A snad bych navrhl, abychom přemýšleli o celkové hodnotě těch um, dalších produktů přicházejících do Evropy, které činí odhadem 100 milionů eur ročně. A zajímalo by mne, zdali by bylo možno ocenit um, každou jednu produktovou položku. To by mohlo přispět do jisté míry um, k řešení některých eh, starostí evropských produktů. Mám ještě určité eh, obavy. Domnívám se, že to povolení etanolu, to znamená dovážet 100 tisíc ton ročně, se vztahovalo spíš eh, k biopalivům, ale když to opět čtu, tak je to takzvaně od denaturizovaný alkohol a věřím, že to je teda určeno pro lidskou spotřebu, konzumaci a nikoli pro použití jako biopalivo. Takže bych poprosil o upřesnění. Určitě zelení by byli neradi, kdyby došlo k nárůstu biopaliv přicházejících do Evropy. Spíš teda usilujeme o uklidnění, že tomu tak není, jestliže, by, jestliže ten oddenaturizovaný etylalkohol je určen pro lidskou spotřebu. Děkuji. Myslím, že to je vše, co jsem k tomu chtěl říci. Děkuji. Pan Schulz z GUE. Děkuji, pane předsedo. Já se připojím ke kritickým poznámkám, které tu přednesli kolegové. Již při první rozpravě e, k tomu všeobecnému postupu GSP Plus e, jsme naznačili, e, o co jde. Zmínili jsme toto téma, my jsme se k tomu postavili zcela jednoznačně. To znamená, že bychom to vůbec neměli zvažovat. Spojitost mezi mimořádnou pomocí pro případ nouze z GSP Plus a celým tím tématem. A nyní eh, to, tu máme zase tu otázku. Jaký je nový akcent? Mm, této, eh, tohoto návrhu. Já bych k tomu rád přednesl dvě poznámky. Já si myslím, že pravdu má pan kolega Susta. Eh, principiálně nám musí jít o to, jakých odvětví se to týká které skupiny obyvatelstva nebudou schopny se vyrovnat s dopady eh, povodní. Kdo nebude schopen vykonávat svoji běžnou ekonomickou činnost? Právě jsem zaslechl zprávu, že pakistánská vláda, pakistánské úřady a pravděpodobně i regionální samozpráva potřebuje okamžitě obnovu, eh, tedy eh, nově postavit dva miliony domů. Samozřejmě, že eh, to eh, souvisí s tím, že potřebujeme vytvořit základní životní podmínky pro obyvatelstvo. Já se ale komise ptám, jaké konkrétní návrhy v této souvislosti existují, tak abychom mohli eh, podpořit tuto koncepci a jak bychom mohli tamnější výrobu podpořit příslušnou, příslušnými návrhy. Pokud jde o ten bioetanol, tak já si myslím, že e, o to nejde pouze e, zeleným, ale že e, tady obecně musíme položit otázku, jestli za situace povodní by nebylo důležité, abychom zemědělskou půdu využívali spíše k produkci potravin než bioetanolu, který bude sloužit jako palivo. Další věc, možná, že to je, že se tady nabízí, abychom se eh, spojili se zástupci Pakistánu, abychom se konkrétně zeptali, jaké, jakých odvětví se to týká, jaká odvětví si zaslouží eh, podporu v rámci jejich národního hospodářství. Děkuji, to je v podstatě všechno. Děkuji vám za pozornost. Vážené kolegyně, kolegové, dnes jsem se už let čemu přiučil. V diskusi se hovořilo pouze o tom, že v Evropské unii byly postižené pouze producentské země, ale dnes jsme zjistili, že rozpočtový výbor se rozhodl poskytnout peníze a respektive neposkytnout peníze, to znamená, že na to doplatí i daňoví poplatníci, ale žerty stranou. Můj problém spočívá v tom, že komise z mého pohledu nedostatečně doložila, e, jaké jsou konkrétní, nebo mají být konkrétní pozitivní dopady na pakistánské hospodářství. Hovoříme o tom, že exporty mají být navýšeny z 900 e, milionů na jednu miliardu eur e, z Pakistanu do Evropy tak jednak přijdeme o, celní, o příjem celních tarifů a tudíž se táží, zdali by nebylo efektivnější místo na rok, dva, tři snížit tyto celní eh, linie, což nepovedlo k udržitelným pracovním místům. Zdali by nebylo účelnější ponechat těž těch 80 tisíc um, eh, eur eh, v podobě celních eh, tarifů v evropském rozpočtu. Snad by se komise tím mohla vyjádřit. A za druhé, eh, postrádám baronku Eštnovou a její celou administrativu v této věci. Tady eh, eh, patrně jde mnohem více o zahraniční politiku než ekonomiku a já bych byl vděčen, kdyby baronka Eštnová, naše vysoká zmocněnkyně, považovala za vhodné se projevit v této oblasti a mm, pokud teda v komisi to není považováno za tak důležité, tak ani zodpovědní ehm, v našem ehm, výboru ehm, nemusí eh, se projevovat. A pro mě je to pak také velice obtížné se vyjadřovat. Takže bych byl vděčen, kdyby se komise vyjádřila k tomu, čeho chceme dosáhnout a zdali náklady a užitek eh, jsou v určitém proporcionálním vztahu. Děkuji. Komise, máme už jen pět minut a táži se, zdali by komise chtěla reagovat na ty základní výpovědi, které zde zazněly zejména pokud jde o zdůvodnění této iniciativy, kdo převezme toto břímě. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Peter Betz a jsem eh, náměstkem generálního ředitelství pro obchod Evropské komise. Děkuji vám za tuto výměnu názoru, která zde eh, proběhla. Děkuji také samozřejmě zpravodaji, vítám ho zde a těším se na vzájemnou spolupráci. Čelíme skutečně katastrofy v Pakistánu. Už to asi není na titulních stránkách novin, ale eh, ty dopady budou cítit ještě dlouho tady opravdu padla nějaká čísla, byla to naprosto my byly to mimořádné podobně, které, povodně, které se vyžádají také mimořádnou eh, reakci. My v komisi tady pracujeme eh, na základě jasného mandátu, který nám dala rada s tím rozhodnutím ze 16. září a musíme eh, uznat, že ten Eh, obchod se stane součástí většího balíčku, balíčku různých opatření, eh, daleko širších humanitárních jaksi opatření. A my jsme souhlasili s tím, že obchod by měl být součástí tohoto balíčku. Ten mandát stanovil určité parametry, v kterých musíme pracovat. Musí to být ambiciozní eh, obchodní opatření, která budou stimulovat růst, budou eh, určena výhradně pro Pakistán ehm, eh, budou se týkat také jak se zrušení dovozních cel, ehm, která budou nějak časově omezena a musí zohlednit také jak se zájmy evropského průmyslu. To je téměř nemožný úkol. My jsme tady předložili návrh, jak nás vyzvala k tomu Evropská rada v říjnu. Za tři týdny jsme tento návrh předložili a opravdu jsme se tady snažili vyřešit kvadraturu kruhu podle toho zadání, které nám bylo dáno. Takže je to návrh na liberalizaci 70 produkt, tu, jak jsme dospěli k tomuto číslu. Jenom jsme se prostě podívali na ty parametry, eh, které nám dala Evropská rada. Podívali jsme se na ty hlavní dovozy, to je tam, kde eh, Pakistán představuje více než 0,2%. Samozřejmě by bylo snadné říct, že budeme liberalizovat trh s auty a náhradními díly na auta. Takže eh, další jsou ty oblasti tam, které spadají do toho eh, režimu eh, obecných preferencích, tam, kde eh, už teď Pakistán žádná se neplatí, nebo například produkty, které spadají do MFN. Vyněli jsme také některé rýžové produkty, protože jsme si řekli, že liberalizováním tohoto typu rýže, která se například u nás používá pro eh, krmení zvířat, zatímco když zůstane v Pakistánu, bude eh, užitečnější, protože tam eh, ji jak se budou konzumovat lidé. Takže jsme například se tam zaměřili například na eh, povlečení a podobně. Tam jsme si řekli, že Pakistán nepotřebuje naši pomoc, protože tam už teď vlastně je lídrem tohoto odvětví. Takže jsme vytipovali těch 75 produktů. Samozřejmě se to týká textilního odvětví, to je ale nevyhnutelné, protože více než 70 pakistánského vývozu právě pramení z Eh, textilního průmyslu. Nicméně jsme tady našli ještě šest eh, produktů eh, to je s využitím kůže, dále asi tři potravinářské produkty. Takže z těch 75 produktů jsme na, doporušili liberalizaci 74 produktů a jedna preferenční kvota pro etanol. Tohle to se samozřejmě vyžádá zhruba, eh, toto představuje zhruba 27 eh, pakistánského eh, dovozu a ten objem, který odhadujeme, je zhruba 100 milionů ročně pro těch 75 výrobku je to 15 miliard. K tomu ještě přidáme dalších 100 eh, miliard. To bude mít velký význam pro eh, Pakistán. Musíme na to také nahlížet v souvislosti na, eh, s evropskou výrobu. Těch 100 milionů představuje pouze půl procenta té evropské produkce. Navrhujeme tady tříleté období, tak aby to bylo jaksi důvěryhodné. A abychom to dotáhli do konce, musíme jet do Ženevy, musíme zajistit, že toto bude výlučně pro Pakistan, musíme si tam pošádat o výjimku v Ženevě, což bude velice, velice složité, pokud jde samozřejmě o reakce těch případných konkurentů Pakistánu. Samozřejmě musíme také posoudit, zdali se tady uplatňují ta kritéria GSP+. Takže se těším na spolupráci s vámi, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, děkuji vám. Eh, uzavírám tuto eh, diskusi. Eh, musíme ty body 19 a 20 na našem eh, programu odložit na naší příští schůzi. Eh, tím tedy uzavírám veřejnou část našeho jednání. Žádám všechny, aby odešli ze sálu s výjimkou těch, kteří jsou oprávněni účastnit se schůze koordinátorů, prosím, abyste odešli ze sálu co nejrychleji a prosím, abyste nehovořili v sále. Děkuji.